Buongiorno a tutti, allora cominciamo che abbiamo raggiunto. Dobré ráno, přeji všem. Myslím, že už je nás dost na to, abychom měli kvórum, takže můžeme zahájit zasedání. První věc, co máme na programu, je absolutorium za rok 2008, souhrný rozpočet společenství, oddíl 3 komise, 7, 8 a 9 Evropský rozvojový fond. Měli bychom tady mít Jacka Učkeviče z Evropského účetního dvora. Je zde pan Učkevič? Je. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Děkuji vám za příležitost eh, přednést vám zde shrnutí Eh, působnosti eh, v rámci 7. 8. 9. Evropského rozvojového programu za rok 2008. A je to mínění stanovisko účetního dvora eh, k dokladům komise. Podle našeho názoru výroční zpráva komise eh, výstižným popisem hospodaření a činnosti eh, komise 31.8.2008 eh, byla, byl zakončen Evropský rozvojový fond Eh, za předchozí léta s přebytkem 178 tisíc euro. Eh, následující, byl to převrot následujícího, ten byl opět eh, zakončen s pozitivním výsledkem a kumulativní výsledek je 48 miliard eur. V roce 2008 se finanční plnění Eh, pokud se týče plateb a závazku, bylo překonáno a zejména globální závazky rostly rekordním tempem. Šlo čtyři, o 4723 eh, milionů eur a závazky 200, 2349 tisíc eur a 3 e, milionů eur bylo na čistých platbách. E, to se lze vysvětlit zhruba tím, že implementace desátého EDF e, začala velice rychle a také dalším důvodem je zvýšené využívání rozpočtové podpory. Pokud se týče prohlášení, prohlášení o spolehlivosti spolehlivosti účetnictví. E, účetní dvůr má nezměněný názor, nicméně poukazuje na to, že u určitých typů smluv není e, platné to, co bylo použito, to zdůvodnění poskytnutí prostředků. A doufáme, že se to zlepší v roce 2009 pokud se týče legálnosti a náležitosti transakcí. To je druhá část sum. Bohužel musím zdůraznit, že navzdory zásahům komise eh, pro usnadnění prováděné práce Účetní dvůr nedostal všechny potřebné informace a dokumence týkající se deseti transakcí, které řídí světové organizace, tedy mezinárodní organizace jako Africká unie, eh, Světový mezinárodní fond a Světová banka. Eh, nebylo možné plně auditovat tyto transakce a není možné vyjádřit stanovisko k jejich správnosti a náležitosti, což představuje 90 milionů eur neboli 6,7 ročních výdajů. Eh, pokud se týče příjmu a příjmu a závazku, ty jsou v pořádku a nejsou tam žádné nesrovnalosti. Eh, nicméně eh, v dalších rubrikách je souhlas podmíněný. A musíme říci, že poměrně hodně v oblasti závazků na rozpočtovou podporu je nekvantifikovaný chyb zde komise eh, demonstrovala struktura, strukturovaný přístup a eh, v příjem, eh, tedy v zemích, které přijímají tyto peníze, je vše v pořádku. Nicméně ve srovnání s předchozím rokem zdá se říci, že plnění dohody z Kotonu se zlepšuje. To zejména souvisí s výrazným zlepšením eh, finančních dohod podle 10. EDF, eh, což představuje jasnější rámec pro strukturované a oficiální a formálně správně vyhodnocení. Chtěl bych říci, že my jsme prováděli intenzivní konzultace s komisí, tak abychom transparentnili eh, proces rozpočtové podpory. Komise nesouhlasila s některými našimi základními požadavky, ale eh, sdílí náš názor, že je třeba zlepšovat eh, reporting, pokud se týče těchto eh, podpůrných opatření. Pokud se plateb týče, Účetní dvůr dochází k závěru, že zde došlo k podstatným chybám a zdá se, že chybovost je někde mezi dvěmi a pěti procenty. U plateb e, jsou chyby podobné jako v minulých letech, to znamená e, eligibilita, e, dále se to týká nákladů, respektive výdajů mimo implementační období a výdaje na platby, které neměly být vydány. Dále dochází eh, k chybění například faktur a dalších eh, dokladů. A pokud se týče přesnosti, dochází k výpočetním chybám a v neposlední řadě eh, nekvantifikovatelné chyby, které se týkají zejména bankovní garanci, viditelnosti finanční podpory a Eh, eh, smluvní požadavky. Eh, pokud se týče rozpočtové podpory, není, nejsou řádně zaúčtovány věci, jako jsou třeba směné kurzy a nepoužívají se auditovaná data. Není tady dostatečná analýza skutečnosti, které hm, se týkají veřejného, veřejné zprávy peněz. E, to, tyto chyby ukazují, ne, indikují e, chyby v dohledovém a kontrolním systému na různých úrovních. E, často je slabá interní kontrola v implementačních agenturách, Eh, například eh, pokud se týče eh, podpůrných dokumentů, dokladů, jejich zakládání, archivace, výdaje nejsou řádně zaznamenány a nejsou řádně zapsány ve zprávách. Dále jde o kvalitu práce dohledových orgánů a jejich pracovních smluv. A dále je tady nedostatečná kapacita a nedostatečné, nedostatečná práce příslušných kontrolních orgánů, které tedy kontroly jsou potom neefektivní. E, celkově e, jsme si vědomi a komise si je také vědoma těchto slabin a je třeba říci, že přijala vhodná opatření, zejména pokud se týče eh, mandatorních auditů a verifikace výdajů ještě před eh, konečným uzavřením projektu. Komise audituje trvající, pokračující smlouvy a audituje eh, kapacitu využívaných externích služeb. V roce 2008 se dá říci, že celkově byla byly systémy hodnocení a komunikace lepší než v předchozích letech, eh, zejména na úrovni eh, konečných příjemců a realizačních agentur. V roce 2008 Europe Aid eh, nadále výrazně zlepšil své dohledové a kontrolní systémy, začal využít nové reference pro audity a zlepšené systémy řízení což by mělo zlepšit kapacitu Europeidu eh, v oblasti plánování, auditu a jejich provádění a následních kroků. Výroční zpráva generálního ředitele Europe je lépe strukturovaná, obsahuje lepší kvalitu informací a zejména lépe využívá kvantitativní ukazatelů. Europe eh, zahájil kontrolní strategii, eh, tak, aby zvyšila efektivitu svých eh, vlastních kontrol. Eh, zde soud podal mnoho doporučení, všechny jsou podobně důležité. Já bych rád zmínil následující. Především kontroly ex ante by se měly zlepšit tím, že se více zaměří na klíčová rizika. Za druhé, výroční plány auditu by měly být vypracovávány na základě strukturovanější analýzy rizik a realističtějšího posouzení zdrojů. Implementace výročních auditních plánů by bylo třeba monitorovat včas a včas detekovat odchylky a nápravná opatření. Dále funkce krizu, kriz auditu je třeba rozvinout. Europe by měl provést přeskum svých eh, vlastních transakčních nákladů ex post, tedy na, kontrol, na ex post kontrolu eh, s ohledem na eh, zlepšení dosahu těchto kontrol. A pokud se týče pod, rozpočtové podpory, Europe Aid by měl pokračovat v úsilí na lepší a formálně správnější Eh, dokladování ze strany příjemců. Eh, dále je třeba, aby příslušné, proti příslušným eh, slavinám bylo bojováno například pomocí časného plánování a tako, také budoucí smlouvy by mohly mnohem zlepšit situaci ve shodě, pokud se týče platebních podmínek ke konci mm, bych rád uzavřel tím, že poděkuji oddělením komise za vynikající spolupráci a podporu, kterou nám při auditu poskytovali a děkuji za velice plodné diskuse a přeskytnuté detaily. Také vítám konstruktivní přístup komise k doporučením účetního dvora Mnoho z problémů, které jsme zmínili v naší zprávě, komise už řeší. Děkuji vám za pozornost. Grazie a lei. Děkuji vám. A, a nyní je zde pan Karla Degu, kterém předávám slovo jakožto člen Evropské komise, který odpov- která odpovídá za rozvoj a humanitní pomoc. Dobrý den, eh, děkuji vážení poslanci tohoto výboru, vážení členové Evropského účetního dvora, dámy a pánové. Jak všichni víte, ujal jsem se postu komisaře pro rozvojovou a humanitární pomoc uprostřed července. Navzdory tomu, že jsem ve funkci teprve krátkou dobu, jsem eh, věnoval velkou eh, část eh, své pozornosti v práci právě zlepšování implementace pomoci, kterou EU poskytuje. Jsme tady dnes od toho, abychom zlepšili efektivnost, transparentnost a řízení vnějších, vnější činnosti Unie. Chci poděkovat Evropskému účetnímu dvoru za to, že zaznamenal pozitivní trendy ve zprávě EDF a také za to, že poukázal na oblasti, kde stále ještě existuje prostor pro zlepšení. Po čtyřech měsících ve funkci mohu snad jen říci, že opravdu na mě dělá vynikající dojem činnost mých spolupracovníků na komisi, i když samozřejmě jako všude jinde eh, vždy existuje nějaký prostor pro zlepšení. Nebudu procházet všechny jednotlivé připomínky Evropského účetního dvora, spíše eh, vypíchnu ty politicky relevantní otázky, kterým se budu věnovat více dohloubky. Pokud je objem poskytované pomoci a její efektivnost, Evropská unie poskytuje prakticky 60 světové oficiální rozvojové pomoci. Komise sama byla třetím největším dárcem v roce 2008. Nové závazky členských zemí či přísliby členských zemí a komise se zvýšily z 30 tisíc v roce 2003 na nějak 40 až 50 tisíc v roce 2007. Což je příliš mnoho na to, aby to mohlo být efektivní. Já jsem eh, na tento problém upozornil v radě minulý měsíc a již bylo dosaženo některých pozvodivých výsledků, ale pokud se chceme eh, udržet tu vedoucí pozici eh, v realizaci efektivnosti rozvojové pomoci, pak musíme i nadále pokračovat v zlepšování poskytování pomoci. Potřebujeme koordinovat činnost dárců a zabránit mrhání a zvojování činností. To jsou jednoduché příklady, které jsou na snadě. Je třeba snižovat řídice a jiné administrativní náklady a je třeba také se snažit pracovat s takzvaným ownership, tedy aby ty zemi, eh, země ve kterých projekty probíhají, se sami ujaly, jak se ta odpovědnosti. Dále v roce 2008 komise schválila nové eh, operace v rámci rozpočtové eh, podpory v rámci 10. EDF ve 22 zemích AKT, eh, včetně sedmi rozvojových cílů milénia a kontaktu s tím souvisejících. To zakládá dlouhodobější, předvídatelnější rozpočtovou podporu v zemích, které mají dobré výsledky. Ovšem, Abychom toto mohli provádět bezpečněji, musíme také podpořit roli místního parlamentu, občanské společnosti, médií, nejvyšších kontrolních orgánů a agentur pro zadávání veřejných zakázek, zakázek tak, aby vlády, které přijímají podporu, nesly odpovědnost za veřejné výdaje. Vítáme vyvážené konstruktivní poznámky k rozpočtové podpoře ze strany EUD. Účetní dvůr zaznamená pokrok eh, učiněný komisí v roce 2008, tím, že byla vnesena větší jasnost a strukturovanost do nedávných rozpočtových rozhodnutí. To je pod, eh, rozhodnutí ohledně rozpočtové podpory. Dále v roce 2007 eh, absolutorium upozornilo na potřebu větší transparentnosti v řízení a výkaznictví u rozpočtové podpory. Pokud se nám podaří zajistit větší efektivnost podpory, pak se mohou snížit naše Eh, náklady na kontrolu a řízení. Dnes eh, vynakládáme cirka 140 milionů eur ročně na provádění finanční kontroly u rozvojové a humanitární pomoci. Eh, vnější činnost je realizována samozřejmě ve velmi rizikovém prostředí. Naše partnerské země často mají nedostatečně rozvinuté administrativní a finanční systémy a panuje politická instabilita a konflikty. Máme eh, široké kontrolní mechanismy a opatření, abychom eh, zjišťovali indikovali tato rizika, ale některé chyby, eh, včetně i malé míry finančních chyb, prostě zůstanou součástí toho kontextu, ve kterém pracujeme. Příkladem toho je v roce 2008 audit RF, který se týkal Angoly, kde v té době zrovna probíhala občanská válka a mnoho z auditovaných projektů v takovéto situaci které se realizovalo. Já mohu eh, jenom apelovat na svého následníka, Evropský parlament a EUD, aby pokračovali v dialogu o eh, tom obtížném tématu tolerovatelné míry chybovosti. Samozřejmě eh, komise také vypracovává kontrolní strategii pro EDF, kterou chceme spustit v příštím roce. Zbývá nám stále ještě mnoho práce, ale komise dosáhla mnoha zlepšení v řadě oblastí, jak také jsou, pardon, Ústřední dvůr zaznamenal. Ne všechny přínosy a výsledky této práce jsou jež jsou již viditelné a e, já rozumím tomu, že EOD e, nás vyzývá, abychom se vedli ještě lépe, ale myslím si, že je zde ten pozitivní tver, e, trend v auditní práci, který bude i nadále pokračovat. Eh, tyto trend k profesionalizaci. Dovolte, abych se dotkl ještě další složky mého portfolia humanitární pomoci. Eh, ECHO, tedy příslušný eh, útvar komise, v roce 2008 učinil výrazná zlepšení, tak aby zlepšil pokrytí auditu v terénu v reakci na předchozí kritiku. A já jsem velice rád, že i této naší práce si EUD všiml pane předsedo výboru pro rozpočtovou kontrolu, vážení členové Evropského účetního dvora. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane komisaři, a předávám slovo jednomu ze zpravodajů, panu Liberackému. Prosím. You, Děkuji, pane předsedo. Rád bych začal eh, slovy uznání na adresu pana Uckěviče eh, z Evropského účetního dvora, také pana komisaře Karla de Guchta eh, za tuto eh, diskusi a vaše prezentace, které nás udržují dobře informované o této důležité oblasti. Dovolte mi učinit několik poznámek, než položím otázky. Nejprve analýza rizik. My si uvědomujeme, že u chudých zemí, je, kde je větší potřebnost pomoci, je také vyšší riziko. Samozřejmě je nemožné riziku zcela zabránit, ale omezovat jej to je naším úkolem. Komise by měla podniknout výrazné úsilí tak, aby dosahla dohody eh, s OSN, s Evropskou investiční bankou a některými nevládními organizaci, organizacemi, pardon, aby lépe spolupracovali. Pane komisaři, upřímně řečeno se domnívám, že vaším úkolem zabránit takovým stížnostem, jaké tady vyjádřil pan Učkevič ohledně těch 9,3 prostředků, eh, které nebylo možné prostě zkontrolovat, zauditovat, ověřit. Ovšem jsme se vědomi toho, že jsou desítky tisíc transakcí, že mnoho, mnoho zemí. Také víme, že je dosahováno pokroku a jsme velmi rádi, pokud tyto programy zajišťují lepší viditelnost Evropské unie a pokud je Unie díky nim vnímána jako přátelsky eh, nakloněný organismus. Chci položit některé otázky, když paní Ayala Sender asi bude klást mnohem více dotazů. První otázka. Eh, výrazné zlepšení v oblasti vnějších výdajů, to je něco, co vítáme, je to zlepšení o 40 Eh, jak může komise vysvětlit tento výsledek a eh, jaké procento dalších zlepšení můžeme očekávat? Eh, už jsme dosáhli toho maxima, které bylo možné, anebo můžeme ještě očekávat v roce 2009 zlepšení o dalších, řekněme 40 A moje druhá otázka, jakého pokroku bylo dosaženo ve společném monitorování výdajů na vnější činnost, například Eh, z OSN a SIB, e co můžeme očekávat jako nějaký, jako eh, tady v oblasti určitých zlepšení. Prosím, předávám slovo paní Ayala Sender. Gracias, presidente. Sí, en primer lugar, eh, agradecer... Eh... Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěla poděkovat... Eh, promiňte. Takže ještě jednou chtěla bych poděkovat jak eh, představitele Evropského účetního dvora. ta spolupráce mezi námi byla velice dobrá a jeho postřehy byly velmi užitečné. Díky tomuto dialogu jsem mohla identifikovat problémy a poskytl mi celou řadu materiálů a dokumentaci. Děkuji také za dobrou práci sekretariátu Kokobu a díky tomuto všemu i přes eh, obrovský rozsah prvků a informací se mi podařilo díky spolupráci Evropského účetního dvora zjistit, eh, o jaké chyby se jedná, identifikovat situaci. Eh, nyní si vyslechneme pana komisaře de Guchta, který prokázal velmi dobrou vůli za čtyři měsíci, kdy eh, Ordy je ve funkci komisaře. Pan komisář se zabýval právě portfoliem, které patřilo jeho předchůdci, a e, stojí za to připomenout, že nyní přejde k jinému portfoliu a to obchodu. Byl ministrem zahraničních věcí. Chtěla bych říct, že udělal obrovskou práci, protože se e, tímto novým portfoliem zabýval pouze krátkou dobu a zvládl to velice dobře. Já doufám, že vzhledem k významu dalšího portfolia, tedy obchodu, ta práce, kterou pan komisař vykonal v tom přechodném období, bude uh, užitečná. Eh, samozřejmě gratuluji také k novému postu eh, v obchodě. Doposud, doposud odpovídal tedy za rozvojovou pomoc a za, ten, za tuto oblast za eh, humanitární tvář Evropské unie. A jedná se o jeden z nástrojů této politiky, který je jedním z nejdůležitějších. Ne, protože eh, my jsme velcí poskytovatelé eh, pomoci, ale také protože tímto způsobem máme určité know-how, které můžeme prodat, které můžeme poskytnout. Můžeme také počítat s historickými kompetencemi a znalostmi některých členských států, kteří jsou poskytovateli pomoci. To znamená, je to velmi cenný nástroj. Samozřejmě, jak už kolega uvedl, je nutné tento nástroj vylepšit. E, také z toho důvodu, že občané rozpoznají minimálně eh, kladné stránky Evropské unie, a to je právě eh, rozvojová politika eh, rozvoje a humanitární pomoci. To znamená, všechna zlepšení, která uznal Evropské, Evropský účetní dvůr, mě potěšily. A těší mě, že to bylo možné také díky dialogu. Často Často eh, účetní dvůr a komise nejsou na stejné vlně, pokud je o to, co je třeba zlepšit. Nicméně eh, všechna eh, zlepšení byla dosažená. A samozřejmě komise také odvedla svou práci tím, že ukázala na oblasti, kde je možné zakročit, například kontroly ex ante, a v těchto oblastech jsme také jednali. Účetní dvůr se zaměřil zejména na kontrolu ex post. A tento dialog je jedním z aspektů, ve kterých bychom vás chtěli pozbudit. Protože to je to, o co nás občané žádají. 1. prosince Lisabonská smlouva. Těší nás jmenování o komisařů, o kterých bylo rozhodnuto, také pro vnější, vnější záležitosti, ale rozhodovací pomoc a podpora Eh, eh, vztahy mezi ředitelstvím pro rozvoj a zahraniční vztahy. Tato nová služba eh, vnějších aktivit, která bude důležitá, všechny tyto body jsou body, které představují určité otazníky. Možná, že pan komisař de Gucht vzhledem k tomu, že má za sebou portfolium, které zpravoval krátkou dobu, tedy čtyři měsíce, a má před sebou nové portfolio, tak možná, že by nám pan komisář mohl objasnit, abychom měli určitou představu, jak můžeme strukturovat tyto vztahy mezi relaxem a rozvojem, pokud jde o cíly, pokud jde o řízení personálu, vzhledem k novému kontextu, o kterém eh, jsem hovořila. Můžete nám, pane komisaři, eh, objasnit tyto aspekty, které jsem uváděla? Jedním z problémů eh, Evropského rozvojového fondu, které jsem mohla zjistit já sama, kromě pana Kalie, který je e, předsedou učitního dvora. Já jsem jednou dobu byla zpravodajkou, tak jsem mohla skonstatovat, jakým způsobem je možné aplikovat kontrolu, když rozpočet Evropské unie je podpořen e, rozpočty mezinárodními, mezinárodních organizací. A já bych chtěla vidět. Eh, účetní dvůr Účetní dvůr, tak jak o to komise žádala, jak žádala o informace a o harmonizaci kontroly a z důvodu potřeby větší transparence, protože je správné, abychom věděli, co se stalo s touto podporou, která byla eh, vynaložena ve spolupráci s mezinárodními organizacemi. Tedy toto absolutorium by pro nás bylo zajímavé. Eh, mohli bychom postupovat konstruktivnějším způsobem. Jak již bylo řečeno, jsou zde šedá místa, jsou důležité organizace jako OSN, Evropská banka, to znamená instituce, které eh, nejsou od nás tak vzdálené. A to platí nejenom pro rozvojový fond, ale také pro další oblasti evropské politiky. A jestliže my eh, s pomocí kolegů bychom mohli prohloubit tento problém a získat větší transparentnost která eh, ta netransparentnost je stále závažnější, tak by to pro nás bylo velmi užitečné. A nevím vůbec, jak to bude vypadat po kodaní. Tam přijdou další finanční toky. To znamená, my se musíme snažit pochopit, jak bychom mohli lépe kontrolovat, jak ex post, tak ex ante, eh, kontrolovat tyto finanční toky ve spolupráci s eh, mezinárodními organizacemi. Jinak tato práce se obrátí proti nám. Pokud jde o ehm, pokud jde o podporný rozpočet na politiku rozvoje, pokud jde o rozpočtovou podporu na eh, rozvojovou pomoc, tak zde existují samozřejmě rizika, jak již bylo řečeno, jak ze strany komise, tak ze strany Eh, Evropského účetního dvora. Nicméně věci se eh, lepší, přesto ale máme, nadále pro, přesto máme stále problém. Když se podíváme na čísla eh, v médiích, čísla, která se týkají podpory v jednotlivých zemích, tak občané mohou vidět, že často v těchto zemích nedochází ke zlepšení daných věcí. To znamená, jakým způsobem můžeme kontrolovat celý cyklus rozpočtové podpory. Tedy, jak můžeme kontrolovat rozpočtovou podporu během celého cyklu roku. A nejedná se pouze o finanční kontrolu, to je pouze jedna část. Mě zajímá celý zbytek, tedy i politické a společenské dopady a výsledky. Já mám tady otázku na eh, oba subjekty, jak na účetní dvůr, tak na komisi, protože eh, účetní dvůr určitě má formální nástroje v oblastech, které nejsou kontroverzní. A mě těší, že úroveň eh, přijatelného rizika, že byl brán potaz na přijatelnou úroveň rizika. Já se omlouvám, já jsem demokratický předseda, nicméně eh, my musíme eh, vzít v úvahu to, že mnozí se hlásí o slovo, je zde mnoho projevů, my chceme předložit otázky komisi a účetnímu dvoru a proto musíme tedy hovořit stručně, protože jinak bereme čas ostatním kolegům. Ano, omlouvám se, je mi to líto. Chtěla jsem říct si mnoho věcí a nepodařilo se mi být stručnější. Nicméně já jsem chtěla položit dvě otázky. Jedna otázka se týká vztahu s mezinárodními organizacemi a rozpočtové pomoci. Protože komise i účetní dvor by nám mohly lépe vysvětlit rizika, která ještě existují a také by mohly říci něco o zlepšeních, kterých je možné dosáhnout v krátkém horizontu. S odkazem na eh, řečníky dávám eh, slovo komisaři de prosím. Uh, Mr. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Otázka spolupráce s mezinárodními organizacemi. To je něco, co se každý rok znovu vynoří, jak jsem pochopil z dokumentace. A není příliš snadné hledat pro to řešení ale myslím, že komise se o to pokusila a neustále se snaží přimět mezinárodní organizace k tomu, aby uplatňovaly větší transparentnost. Nicméně jedna z věcí, které nám říkají mezinárodní organizace, je ta, že míra transparentnosti vůči třetím stranám, a my jsme vlastně třetí stranou, má také svoji politickou cenu. A proto existuje určitá neochota uvnitř struktury těchto mezinárodních organizací k takovým krokům. Abyste si učinili trošku představu o našich snahách, měli bychom si uvědomit, že prostředky, které procházejí e, přes OSN, se výrazně navýšily v letech 2003 až 2006. A v uplynulých čtyř, čtyřech letech byla posílena kontrola e, v mnoha směrech a zaměstnanci komise OSN přímo v terénu mohou spolupracovat. Tato opatření společně dávají dostatečnou záruku ohledně nakládání s evropskými prostředky. Na šéfové našich delegací nyní mají povinnost pravidelně podávat zprávy o spolupráci s mezinárodními organizacemi, což je součást jejich formálního výkaznictví o řízení vnější pomoci. Dohodli jsme se s OSN na společných pokynech pro viditelnost, tak abychom zajistili, že naše financování eh, operací řízených OSN má dostatečnou viditelnost. Pravidla pro vykaznictví byla zpřísněna pokud o finanční výkaznictví v OSN. Předtím, než poskytneme prostředky nebo než je necháme projít skrz jakoukoliv mezinárodní organizaci, um, ověřujeme její finanční kontrolu, ať už je o interní nebo interní finanční zprávu nebo finanční audit. audit. Kromě toho si vyhrazujeme právo kontroly přímo v terénu, tedy ověřit si, zda naše prostředky jsou vynakládány účelně a v dubnu tohoto roku eh, jsme vyjednali TOR pro tyto ověřovací mise, kontrolní mise v terénu. To si myslím je velice eh, důležitý krok vpřed. Chceme pokračovat v této agentě ve spolupráci s OSN eh, při monitorování a podávání zpráv o jednotlivých operacích eh, se záměrem na konkrétní dosažené výsledky a value for money, tedy hodnotě za vynaložené peníze, nejenom jaksi kvantifikovatelné údaje o tom, o počtu projektů a počtu vynaložených prostředků. Parlament je eh, pravidelně informován eh, o naší pomoci, zejména tam, kde dochází k úpravám, eh, konkrétně u Iráku a Afganistánu máme i konkrétní webové stránky pro tyto země. Také chci říct, že to není náhoda, že v Afganistánu a také v Iráku pracujeme se svěřeneckými fondy, trust funds, protože prostě to nemůžeme dělat přímo sami, vzhledem k nesmírně obtížnému politickému a vojenskému prostředí v těchto regionech. To bychom, myslím, také měli vzít v potaz. Pan Liberacky se dotázal, zda tento trend zlepšení bude pokračovat Poblahopřál jste nám 40% míře zlepšení v minulém roce a tázal jste se, zda tomu tak může být i v příštím roce, respektive v tomto roce. Já se nemyslím, já se domnívám, že obvykle to první zlepšení je vlastně ten nejsnazší krok. 100% ehm, nerovná se 2x40 plus 20, taková prostě není politická realita. Myslím, že už jsem odpověděl na otázku ohledně společného monitoringu. A na adresu paní Ayali Sender, která položila velmi zajímavý dotaz ohledně rozhodovacích mechanismů, které budou převládat do budoucna. To se stále ještě projednává. Já jsem dospěl k závěru, že ne všichni na to mají stejný názor. Takže já vám řeknu, jaký je můj osobní názor na základě zkušenosti čítající 4-5 měsíců, ne více, i když samozřejmě v mezinárodní sféře jsem působil již dříve. Nyní je taková situace, kdy existuje jakési vertikální rozdělení eh, rozvojového sektoru. Jednak máme AKT, eh, Af- a Jižní Afriku a Kubu, kde komisař pro rozvoj má na starost rozvojovou pomoc, humanitární pomoc, ale také na no to politické rozhodování a politické kroky. Paní Benita Ferrero-Waldner je zodpovědná za zbytek světa a také Ečko. Ale zbytek světa z hlediska objemu pomoci je vlastně mnohem menší, protože největší díl připadá na země AKT, čili máme takovéto vertikální členění v komisi. Já se domnívám, že s tím, jak vzniká ta nová externí diplomatická služba, budeme muset přejít na horizontální členění, což bude změna, která se bude žádat pravděpodobně určitý čas. Podíváte-li se na hodinky, jak přejít z vertikálního na horizontální členění budete potřebovat alespoň 90 stupňů, takže určitě nějaký čas to trvat bude. Otázka je, kam přesně umístíme tu horizontální dělící linii. Já si myslím, že strategické dokumenty pro jednotlivé země by měly být odpovědností eh, služby pro vnější činnost, ale samozřejmě vstupy, eh, podklady od našich rozvojových pracovišť budou důležité při vypracování těchto dokumentů. Pokud je o programování a realizaci, tak si myslím, že je zásadní, aby toto se trvalo na komisi, uvnitř komise, a to nejenom krátkodobé programování, ale i dlouhodobé programování na základě strategických dokumentů pro jednotlivé země. Country Strategy Papers. Takový je můj osobní názor. V praxi se domnívám, že určitě minimálně na začátku přímo v terénu, Tady bude samozřejmě i nadále rozdíl mezi zeměmi AKT a ostatním světem, ale určitě eh, bychom si měli začít tvořit už nějakou jasnou představu, jak by to mělo fungovat. To je to nejlepší, co vám tady mohu poskytnout za informaci na základě své krátké zkušenosti. Pokud jde o rozpočtovou podporu, správně jste uvedla, paní Ayala, paní Ayala Sender, že situace v určité zemi se může změnit od doby, kdy přijmete rozhodnutí a do doby, kdy proběhne skutečně výplata těch prostředků. Situace ve světě je proměnlivá, ne vždy se situace mění k lepšímu. Musím říct, že já jsem ne vždy byl příznivě nakloněn dříve minulosti rozpočtové podpoře ale uvědomuji si, že pro organizaci, jako je Evropská komise, neexistuje až tolik alternativ, protože více jak 40 eh, rozvojové pomoci a, a stále máme cirka 50 tisíc eh, složek. Takže samozřejmě jsou s tím spojeny velké režijní náklady ale zároveň si myslím, že bychom měli klást větší odpovědnost na samotné rozvojové země. A pokud nebudou schopni se ujmout této odpovědnosti, tak si myslím, že bychom měli mít my tu politickou odvahu přijmout podle toho příslušná rozhodnutí a říci, tak my budeme muset pozastavit tu podporu a vy vysvětlete svým vlastním občanům, proč už vám nemůžeme dále pomáhat. Takže já si myslím, že vzhledem k tomu, že tady máme rozpočtovou podporu a zvyšuje se objem prostředků takto vynakládaných eh, a s tím by, měla jít ruku v ruce, by mělo jít ruku v ruce větší povědomí, že ty země za to musí nést odpovědnost a někdy prostě musíme učinit to rozhodnutí, že přestaneme poskytovat tento typ podpory. Pokud jde o Eh, rozdělení rozvojových zemí do nějakých kategorií, to si myslím, že by bylo velmi obtížné. Jednak je to politicky velmi citlivé. Pokud bychom měli začít s nějakým takovýmto členěním, tak skutečně politicky za to to je opravdu citlivé. Za druhé, jak jste správně sama uvedla, situace se mění a někdy se mění velmi rychle. A já bych potom byl nucen každý rok provádět přeskum pro každou zemi. Kdybych já byl komisař pro rozvoj, tak bych se k tomu stavil velmi zdrženlivě. A z toho jednoduchého důvodu, že někdo prostě musí nést potom odpovědnou, pardon, politickou odpovědnost za něco, co ovšem není eh, sám schopen velice pečlivě posoudit. A to je situace, které bychom se v politice měli vyhýbat. Děkuji. Poprosil bych všechny, aby se drželi vyčleněného času a slovo předávám panu Stajsovi. Pokusím se, aby byl stručný. Eh, chci poděkovat především účetnímu dvoru a také komisaři za odpovědi. Eh, samozřejmě dík eh, patří také službám. Otázek je mnoho. Jak Eh, jak pro, pokud jde otázky mm, předchozího kolegy, tak kolegyně Ayala Sanders. Kolegyně Ayala správně řekla, že situace je mimořádná, specifická. Máme zde eh, pana komisaře de Guchte, eh, který má za sebou čtyři měsíce ve funkci a musel převzít práci po svém předchůdci. A proto jsem tedy mimořádně ocenil skutečnost, že pan komisař Ehm, mm, odehrál eh, důležitou politickou roli, protože ten úkol byl nad rámec pouze, řekněme, účetního úkolu. A po těch čtyř měsících eh, musíme dělat změny také, pokud je o budoucnost. Já jsem velice pozorně sledoval eh, práci rady, a je zde celá řada klíčových slov, které padnou v, eh, v diskuzi, více projektů, lepší koordinace, eh, méně projektů, lepší koordinace a tak dále. Možná, že pokud je o způsob organizace, tak o tom jsme ještě tolik nehovořili. Možná, kdybyste nám mohla více říci na toto téma. A potom ještě s ohledem na otázku eh, kolegyně Sender, která se týká rozpočtové podmoci tak eh, jste nám poskytl další podrobnosti, ale já bych se chtěla zeptat na něco jiného. Já bych chtěla vidět, jak komise organizuje kontrolu v tomto případě, protože podmínky se mohou měnit a můžete například učinit nějaké rozhodnutí a potom ta politická situace v dané zemi se změní a je nutné učinit politické rozhodnutí. A dále mě zajímá, jak organizujete eh, finanční kontrolu. Další otázkou je eh, role eh, tzv. non-state actors. Jak eh, se organizuje rozvojová pomoc s ohledem na rozpočtovou pomoc a dále s ohledem na podporu těchto aktérů? Jak se to vše dohromady organizuje? Jak se to organizuje s ohledem na roli OSN? Eh, jsou zde otázky také s ohledem na eh, rozpočet pro další eh, rok. Děkuji. Děkuji, prosím, pane komisaři, máte slovo. Dank u, voorzitter. Er is wat betreft de samenwerking met, met de lidstaten. Děkuji, pane předsedo. Pokud se týče koordinace s členskými zeměmi, eh, jak jste zmínil, já to nemohu teď rozvádět do detailů, to by bylo příliš dlouhé, ale eh, mohu říci, že eh, komise má za partnery řadu zemí a, a Týká se to tedy eh, velké řady oblastí, to znamená, že eh, tady eh, je celá škála různých chyb, které třeba podchytit. Já se nyní zaměřuji na poměrně malý okruh dárcovských zemí a malý počet zemí, které přijímají prostředky a zde se snažíme vytipovat eh, určitý počet sektorů, opět nevelký počet sektorů, a jak bychom zde mohli zvýšit eh, efektivnost. A mnoho zemí eh, je ochotno pokusit se o pilotní projekty. Teď jsme ztratili mikrofon, pana komisaře. A, ano, jsem tady čtyři měsíce a, a nejsem, nejsem schopen eh, přezít odpovědnost za mikrofon. On prostě vypadl sám. Čili eh, mnoho zemí je ochotno do toho jít a my teď jednoduše prostě musíme eh, počkat. Sice nemůžeme tedy čekat na to, než se zhodne celá 27. To by trvalo příliš dlouho, takže do těch pilotních projektů se musíme pustit už příští rok pokud se týče rozpočtové podpory a jak se zde provádí kontrola. Tady mnoho závisí na našich útvarech, orgánech a delegacích přímo na místě. Eh, už ve své minulé funkci jsem se poměrně divil, eh, jak hodně poznatků mají lidé přímo v terénu eh, o tom, co se v jejich okolí děje. A tady nemluvím pouze obecně, oni samozřejmě znají své slabiny svých organizací a eh, když se na takovou organizaci podíváte z dálky, tak vypadá dobře, ale čím blíž se více k ní přiblížíte, tím se ten obraz zhoršuje. A to je eh, věc, na kterou se musíme zaměřit, tedy na slabiny a pokusit se je vyřešit. A také musíme pracovat na budování institucí a na Eh, kontrolní funkce, které eh, to budou se celé postihnout. My eh, se musíme snažit jít na co nejnižší úroveň zacházení s rozpočtovými prostředky, třeba prostřed, to je úroveň, řekněme, okresní nebo místní a tam jsou vlastně úředníci nejblíže potřebám obyvatelstva, čili toto je de facto eh, skvělé uplatňování principu subsidiarity. Pokud se týče těch nevládních aktérů, samozřejmě je to velmi složitá problematika, přesto ovšem je nezbytné na jedné straně eh, pracovat s s partnery jako státy a na druhé straně se jinými nestátními organizacemi, třeba NGO a i dalšími. Čili to je záležitost, eh, které komise eh, musí věnovat pozornost. Naslouchat jim musíme, těchto nevládním organizacím. No a my se vlastně právě nad tím snažíme zamýšlet. Brát to v úvahu. Obecně se domnívám, že eh, NGO v některých eh, zemích se jim daří lépe, v některých hůře, eh, zejména v státech, které jsou ve stavu zhroucení nebo blízko němu, tak tam mají situace velice těžké. Třeba tam jsou země, kde by bez nevládní organizací vůbec nefungovala zdravotní péče. Ehm, my se chceme zaměřovat spíše na větší nevládní organizace, ne, že bych měl něco proti těm malým, ale eh, ty velké, ty prostě jsou schopny odvést více práce. A my bychom chtěli mít eh, strukturovaný dialog, eh, abychom mm, měli přehled o tom, jak přesně vypadají její programy, jak se tvoří. Máme několik tisíc projektů a mnohé z nich jsou v rukou právě těch větších eh, nevládních organizací, které se na ně dokážou soustředit. Děkuji. Další čtyři kolegové se hlásí o slovo. A pokud nebudeme struční, tak se nám nepodaří dodržet pořad jednání. Prosím, kolego, máte slovo. Eh, děkuji, pane předsedo, kolegyně. Eh, já se pokusím být stručná. Pane komisaři, já bych vám ráda věřila, když hovoříte o rozpočet, když říkáte, o, jakých rozpočt, o jaké rozpočtové eh, podpoře v roce 2008 a 2009 eh, komise eh, hovořila. V této souvislosti bych chtěla hovořit o Keni. Kenia tři dny, nebo čtyři, má tři dny nebo čtyři dny před volbami do parlamentu a dostala určitou částku v dolarech a nezdá se, že by komise sledovala, co se v zemi skutečně děje. To je první otázka. Druhá otázka a první otázka byla, jaké rozpočty byly zrušeny. A třetí otázka se týká e, speciální organizace rozvojové pomoci. Je tam velice mnoho generálních ředitelství a mnoho hráčů a s Lisabonskou smlouvou to bude určitě ještě z našeho hlediska horší, takže e, pro nás není zcela jasné, kdo za co odpovídá, bude odpovídá. A proto bych měla několik e, prozeb na budoucí organizace. První prozba se týká toho, že my již očekáváme, že e, v rozvoje pomoci a diplomatické, že diplomatické služby měly zůstat u komise a my očekáváme, že personál eh, v delegacích bude personál ETCO a bude rozdělovat prostředky komise. To znamená, nelze, aby tam byl velký zmatek a toto očekávání se týká také nástroje pro stabilitu. Já bych chtěla ještě odkázat na statistiku, kterou dostal rozpočtový výbor a týká se personálu delegace. Doposud eh, delegace, tam byl Eh, nárůst o 160 od roku 2000, pokud je o počet eh, personálu. A je to asi 1083 osob, eh, kteří pracují, a pak je zde ještě lokální personál. A já bych se chtěla zeptat, kolik Eh, lidí se zabývá rozvojovou pomocí v delegacích. Vím, že možná to nemůžete říct teď, nebo nemůžete si to dovolit, ale já bych měla ráda seznám, kolik osob z těchto delegací se zabývá právě otázkami rozvoje pomoci. A stejný seznam eh, by se nám hodil z Bruselu, to znamená ETCO, generální ředitel, ředitelství ETCO a ředitelství pro rozvoj, kolik osob eh, se zabývá rozvojovou pomocí. Já bych chtěla jenom vědět, co zůstává v komisi a co jde do diplomatických služeb. Chtěla bych vyjádřit očekáváním a díky bohu vy zůstanete jako komisář. Já bych chtěla, aby eh, byli komisaři více zapojení, aniž by ti příslušní, že doposud ty příslušní lidé nemohli do toho mluvit a proto se obávám, že by tomu tak mohlo být i v budoucnosti. Nemuselo by to být reálné. museli bychom pak řešit opět konflikt nebo střed zájmu a kompetencí. Máme za sebou velice hezkou cestu s OSN, s předchozím panem předsedou eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu a viděli jsme v Kosovu, že OSN ne vždy naše prostředky dobře vynakládá. OSN je v Kosovu součástí problému a nikoli řešení a může tak být i v jiných částech světa. Jak rozhodujete o tom, že OSN eh, rozhoduje o našich prostředcích a nikoli my? A potom bych také chtěla vidět, jaká část rozvojové pomoci eh, v roce 2008 je zpravována ze strany OSN. Děkuji. Grazie. Děkuji jelikož otázky jsou velmi přesné a vyžadují hlubokou odpověď, tak eh, nemůžeme je eh, probrat forální v ústní diskuzi a bylo by eh, skvělé, kdyby komise mohla na ně odpovědět i písemně. Děkuji. Thank you, uh, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Tak paní Gresle se ptala, eh, kde jsme pozastavili rozpočtovou podporu. Eh, Nemáme sebou úplně přesný seznam, ale pokud vím, eh, došlo k tomu v roce 8 pouze v jedné zemi a to bylo v Madagaskaru po státním převratu. V roce 2009 tam také došlo k zastavení některé pomoci, ale to sem teď nepatří. Finanční krize zasáhla ještě několik dalších zemí. což eh, bylo, se promítlo jako problémy v obchodu a eh, v zpoždění některých výplat, ale nedošlo tady k pozastavení eh, té pomoci rozpočtové na rozdíl tedy od Madagaskaru po převratu. Hovořila jste o konkrétním případu Keni, kde několik dní po eh, volbách eh, došlo k vyplacení 40 milionů eur. To bylo součástí eh, již běžícího procesu. Peníze byly k dispozici již před volbami a k té vlastní výplavě došlo Eh, myslím, že 27. prosince, pár dnů po volbách, těsně před koncem roku. Prostě byla to snaha, jak si eh, vyčistit si stůl eh, před koncem roku. V souvislosti s Keniou je třeba říci, že nikdo neočekával, že po volbách nastane, nastane takové boje a konfrontace mezi etnickými skupinami. Keniu jsme vždycky považovali za jednu z nejstabilnějších zemí v Africe. A to také vypovídá o tom, co znamená stabilita v afrických poměrech. Čili ty změny tam nastaly něco jako hurikán. Čili ono se velice lehko řekne, že měli jste ještě vyčkat, co nastane po volbách, ale my jsme skutečně nic takového nepředpokládali. Eh, no, eh, pak se tady hovořilo o dopadech Lisabonu, to myslím ale už bylo zodpovězeno víceméně eh, v odpovědi na otázku paní Ajaly. Teď delegace, kolik máme tedy 2300 lidí, po celé zemi, kteří pracují v oblasti rozvojové pomoci. To byla ta otázka. Ale ne všichni jsou zaměstnanci komise. Je tam i mnoho tedy místních zaměstnanců, ale když je sečteme všechny dohromady, je to 2300. Dále OSN a Kosovo. Já úplně nevím, znám tu konkrétní zprávu, byl jsem v Kosovu eh, několikrát a zdá se mi, že eh, Kosovo je snad to místo, kde se eh, programy realizují nejsnadněji. Když se podíváte na Afghánistán, tak tam tak eh, tedy ve srovnání s tím tady máme daleko zajímavější výsledky a já myslím, že eh, lidé tam pracují ve velmi obtížných podmínkách a no, ono eh, snaží se samozřejmě také poznat situaci ve všech těch konfliktních oblastech. A prosím, paní Delanč. Děkuji, pane předsedo. Možná bych mohla jako holanděnka začít poděkováním a poblahopřáním eh, panu komisaři eh, k novému portfoliu a nové, tedy v, komis, v nové komisi. Ale teď eh, se zabýváme jeho současnou prací a otázkami humanitární pomoci. Takže je to tedy efektivnější, transparentnější a lépe řízené, řekl jste. Eh, tady, co to znamená efektivní pomoc? Eh, to, já si myslím, že to znamená, že komise a členské země si musí ujasnit eh, a stabilizovat své role, vzhledem k tomu, že máme také omezené zdroje. Hovořilo se o rozpočtové podpoře, ale já bych se k tomu přece jenom chtěla ještě dostat také prostě konsistentnost mezi tím, co dělá komise a co dělají členské země. Členské země Eh, tedy eh, zastavují eh, rozpočtovou podporu, i když jiné typy podpory běží i dále. A poněvadž jsou pochybnosti o tom, jaká je situace na místě a pak na to naváže komise a převezme to a dále přebírá tedy tuto rozpočtovou podporu. Například v listopadu 2008 ani zemí vůči Rwandě Eh, eh, v souvislosti s tím, eh, že bylo porušeno embargo na dodávky zbraně do Konga. Nizozemí tedy zastavila svoji pomoc a v, ve stejném okamžiku komisař Michel, jehož portfolio jste převzala, tudíž i zodpovědnost, řekl, že 175 milionů euro je připraveno z evropských peněz, nebo Tanzánie E, srpen 2009 a opět 305 milionů eur a e, přes tu situaci e, v oblasti vlády v Tanzánii. No a část toho už byla vyplacena, či my můžeme ještě zasáhnout, pokud se to zbytku týče. Čili to jsou zase Eh, desítky milionů. protože mě by zajímalo, eh, jaká je situace v současné době. Hlavní otázka je, jakým způsobem chce eh, komise zlepšovat konzistentnost a efektivnost u těchto projektů. Čili já si myslím, že tím se bude zabývat více méně váš následovník ve funkci, ale Eh, možná, že by mohl přivzít i vaši eh, zodpovědnost. Ja, dankjewel, eh, mevrouw. Ehm, děkuji. Já děkuji také za vaše blahopřání. To se nestává často, že by, že by někdo z Holandska mě blahopřál, takže to mě dělá velice dobře. Takže, co jsem chtěl říct, to je konsistentnost mezi činností členských zemí a komise. To je velmi eh, případná zajímavá otázka. Komise samozřejmě eh, může mít vlastní názor na eh, určitý problém, i když členské země na to mají názor jiný. Jde tak samozřejmě o to, že tyto rozpory nebo rozdíly v názorech nejsou dobré pro mezinárodní imič Evropské unie. Tady ano, každý si chce zachovat svou nezávislost, ale samozřejmě na venek by bylo dobré vystupovat jednotně. Já si myslím, že je třeba, abychom měli jaksi organizovanou formu konzultací mezi členskými zeměmi, které se angažují v jisté zemi a mezi komisí. E, samozřejmě, že každý to může vidět jinak, proč ne, to je přirozené, ale je třeba potom postupovat e, strukturovaně a hlavně předem konzultovat kroky. Například v tom případě Nikaragui, tam e, skutečně komise tam eh, de facto se rozhodla uvolnit 10 milionů, eh, ovšem eh, vaše země se rozhodla jinak. Čili konzultace mezi komisí a členskými zeměmi byly důležité. Dále by bylo důležité rozlišovat mezi policy dialog a mezi politickým dialogem. Politický dialog podle smlouvy ten by se měl směšovat eh, s tím, co nazýváme policy dialogue. A eh, diskuse podle článku 8 o účinnosti rozpočtové podpory eh, v administrativní oblasti. Tady se na to dá dívat i obráceně. Můžeme vlastně provádět kontrolu o rozpočtu a zde mohou začít působit určité mechanismy, jakožto elementy, které budou spolu určovat politický dialog. To bylo takto v případě, nebo mohlo být takto v případě Rwandy. O tom je možné dlouze diskutovat. Je možné dlouze diskutovat, jak tyto oblasti lépe Eh, lépe zharmonizovat, slaďovat. Já myslím, že toto je vlastně něco, na čem se pracuje a ještě se pracovat bude. V podstatě eh, měli bychom lépe působit na venek, to v tom se shodnu. Děkuji, jelikož již nemáme čas, tak bych poprosil dva kolegy, kteří teď budou hovořit, aby eh, položili své otázky velmi stručně a pan komisař odpoví písemně. Děkuji, pan Olmej a Audi. Eh, milí kolegové, děkuji za to, že i přes nedostatek času můžeme stále položit otázky. Jako první otázku mám otázku, která se týká eh, OSN. Je vůbec smysluplné dále ještě s OSN na tomto základě spolupracovat? Když máme 5 rozpočtu když současně tam máme velkou zdrženlivost a ta skutečná koordinace, která se týká projektů s vámi. Pak jsou zde také otázky účetnictví a minimálních standardů, které mají být dodrženy. Můžeme to vůbec od takovéto organizace očekávat? A druhá otázka. Jsem znepokojená, stejně jako kolegyně Gressle, že u nových organizací eh, jednotlivé oblasti představuje další nové netransparentnosti a, a může dojít tomu, že v další zprávě dojdeme k tomu, že opět je to netransparentní. A já bych chtěla vidět, jestli zde je ochota, aby zda Evropský parlament přemýšlí o novém rozčlenění a zda o tom chce informovat. Za třetí jsem slyšela, že pokud jde o Eh, trusty, tak eh, jste hovořil o dobrých zkušenostech rozvoje projektů, výrazně lepších než v jiných oblastech než jsme na to zvyklí jinde. Nebylo by potom smysluplnější se více zaměřit na eh, spolupráci s partnery a na tedy úspěšný rozvoj projektu. A konečně poslední otázka. Zdá se mi, že větší problém představuje na centrální, na ústředí Europe Aid, eh, velká fluktuace personálu. Každé tři roky se personál změní. Jeden rok tam někdo přijde, rok se zapracuje a třetí rok už je na odchodu. A čtvrtý rok už je tam zase nový pracovník. Eh, nemohla by tato fluktuace být nějak strukturovaně ukončena, aby projekty potom byly úspěšnější? Merci, monsieur le président. Euh, monsieur le commissaire, pane předsedo. Jakožto poslanec bych rád chtěl eh, opakovat to, co jsem řekl loni. Domnívám se, že je naprosto nutné, aby Evropská unie eh, vnesla více jasnosti do těch struktur. Vy jste, pane komisaři, hovořil o tom člení vertikálním versus horizontálním, ale jsou vlastně tři komisaři, kteří za to odpovídají více do generálních ředitelství, Evropský rozvojový fond. My jsme navrhli eh, ohledně rozpočtu, navrhli jsme studii, nevím, co se s ní stalo dále. Eh, pak do toho vstupují členské země. Prostě je to nesrozumitelné, kdo co dělá, kdo za co nese odpovědnost. A existuje takový obecný pocit, možná ne na úrovni občanů, ale jednotlivých aktérů, hráčů, že celá tato mezinárodní sféra, mezinárodní působení je špatně řízeno a kontrolováno. Je to přece hodně peněz, a e, navíc ty peníze jdou do zemí, kde korupce je oblíbeným národním sportem. A konec konců chci také říci, že e, v AKT jsme do toho našeho interního nařízení dali jako podmínku, že ty země musí být e, respektive, že to budeme propojovat také na VTO a na rozvojovou pomoc. Přeje velice zajímavé sledovat, sledovat, co se v těch zemích děje. Hovořil jste také o plnění eh, těch prostředků a máte pravdu, ale v, v momentu, kdy vstupuje eh, v platnost Lisabonská smlouva, kdy se mění institucionální uspořádání, eh, uzavřete spojenectví s parlamentem. Ono to někdy není patrné na našich schůzích, ale my komisaře máme rádi. My je sice nevybíráme, ale schvalujeme v jejich postech a kromě toho s vámi výrazně musíme spolupracovat a máme také možnost samozřejmě vyslovit nedůvěru eh, komise, což eh, nám umožňuje vyvíjet určitý vliv. Eh, I když bychom si přáli mít možnost vyvíjet tento vliv individuálně, ne na celou komisi. Um, podívejte se na pana Van Rompuye. Ten zastupuje vlády. Ani nás nepřišel pozdravit. Setkal se už se všemi uh, hlavami států všech evropských zemí a mezi nás ještě ani nepřišel. Takže uh, uzavřete s námi toto spojenectví, a tak, aby se věci zlepšily, abychom nesli více koherentnosti do našeho vnějšího působení. Děkujeme, že jste nám eh, připomenul svrchovanost parlamentu. Souhlasím s vámi. Bohužel čas vypršel a e, pokud by komise mohla nám písemně odpovědět na všechny otázky a možná poskytnout ještě další podrobnosti s, e, v porovnání s tím, co jste již řekli. Děkujeme za vaši návštěvu a přejdeme k sedmému bodu pořadu jednání výroční zprávy dozorčího výboru OLAF, tedy Evropského úřadu pro boj proti podvodům. A slovo předávám panu předsedovi Pítrovi Strumbergovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za slovo. La un po' di silenzio per favore. Prego, prego president. Tak ehm, Děkuji mnohokrát. La commissione è andata via. Prego. Komise již odešla, prosím. Ještě jednou děkuji. Ano, chtěl jsem maličko vyčkat, než nám to tady prořídne. Jménem dozorčího výboru bych rád vyjádřil díky za pozvání do vašeho výboru. Možná začnu tím, že představím členy tohoto výboru. Po mé pravici sedí doktor Kalman Djordi, Původně hlavní prokurátor, nejvyšší prokurátor v Maďarsku, eh, dnes je poradce ministra spravedlnosti a policejních sil. Eh, vedle něj Rosalind Rajtová, která byla první předsedkyní výboru, eh, když začínala působit před čtyřmi lety. Byla pověřena bojem proti podvodům ve Spojeném království a nyní který zasedá v dozorčím výboru. Máme ještě další členy, který bohužel, kteří bohužel dnes mezi vás nemohli přijít. Jde o Dietmuta Teato, bývalého poslance Evropského parlamentu, kterého, myslím, zvlášť tomto výboru velmi dobře znáte, protože když se vašemu výboru předsedal. Kromě toho je naším členem pan Luis López Sanz Aranguez, který bohužel také dnes nemohl přijít. Je to také dřívější předseda výboru před pár týdny dokončil tuto činnost, předal mi štafetu a je státním zástupcem při nejvyšším soudu Španělska. Já se jmenuji Petr Strömberg a začal jsem působit ve své funkci s tím, že předtím jsem působil jako ředitel dozorčí rady veřejných auditorů ve Švédsku. To je státní orgán, který sleduje činnost auditorů, kteří provádějí audit u soukromých podniků. Takže já jsem si ve své funkci ještě dlouho zatím nepobyl. Um, u nás ta funkce koluje, v tom našem dozorčím výboru není to jako v jiných eh, institucích. Eh, Takže u nás jdeme trošku proti proudu, protože ze Španěla jsme si to předali eh, na Švédsko, nikoli jako rotující předsednictví v radě. Ve svém vystoupení se eh, zaměřím na několik nejdůležitějších výborů. Jaká je eh, činnost našeho výboru, náš mandát, naše úkoly, čeho jsme dosáhli, jak vypadala naše práce v minulém roce. Máte naši výroční zprávu, kterou vám stručně odprezentuji a také vám vysvětlím, jak jsme propojeni na vyšetřovací činnost OLAFu a samozřejmě budeme k dispozici pro případné dotazy. Nejdůležitější činností a úkolem našeho výboru je prostřednictvím pravidelných kontrol vyšetřovací činnosti OLAFu podporovat a přispívat ke konsolidaci nezávislosti. Jde o pravidelné eh, monitorování plnění vyšetřovacích funkcí OLAFu. Olaf má povinnost nám, jakožto dozorčímu výboru, podávat zprávy. To znamená, to znamená, že dostáváme dokumenty, informace. Olaf je povinen se nám pravidelně zodpovídat za své vyšetřovací práce a za jejich výsledku. Pokud nějaké vyšetřování není dokončeno do devíti měsíců od jeho začátku, tak to také Olaf musí vysvětlit. Musí nás o tom uvědomit a podat odůvodnění. Olaf se také musí obrátit na dozorčí výbor, pokud nějaká evropská instituce, orgán, úřad nebo jakákoliv součást struktury EU eh, nepodnikla opatření a kroky doporučené Olafem. A závěrem ještě Olaf nás musí uvědomit, pokud nějaké vyšetřování přechází na vyšetřovací orgány v členské zemi. My se zabýváme nejrůznějšími aspekty vyšetřovací funkce OLAFu a Předáváme potom také informace dalším institucím, to už jsme dělali několikrát. Například eh, ta zpráva de minimis, eh, Rosalindy Wrightové, eh, dále jsou další aspekty, u kterých jsme u kterých vyšetřování skončilo bez nějakého definitivního jasného závěru. O tom se zmiňujeme ve své letošní výroční zprávě a budeme to dělat i do budoucna. Máme celou řadu projektů, které nyní běží, budeme eh, o nich eh, nadále podávat zprávy, budou to samostatné zprávy a samozřejmě budou i součástí výroční zprávy v příštím roce. Už jsem se zmiňoval, že tedy vypracováváme výroční zprávu, k tomu se ještě vrátím. Náš výbor se také musí vyjadřovat k návrhu rozpočtu pro OLAF. A otázka tady zní, jak my, jakožto dozorčí výbor, provádíme své úkoly, co se domníváme, že jsou nejdůležitější aspekty naší činnosti. Naším nejdůležitějším úkolem, a to se myslím vyplývá z příslušných nařízení, je zajistit, aby vyšetřovací činnost OLAFu byla eh, prováděna efektivně, aby byla dobře plánována, aby mm, byla prováděna průběžně a bez zbytečných odkladů aby Olaf také měl správně stanoveny priority, aby prioritu přikládal věcem, které mají velký význam pro Evropskou unii. Abychom tuto svoji funkci plnili dobře, musíme zajistit, aby Olaf vypracovával dobře promyšlenou a koherentně prováděnou strategii. sledujeme, zda OLAF eh, uplatňuje správné metody ve své práci a sledujeme jeho činnost v tom smyslu, eh, že dbáme na to, aby vyšetřování OLAFu byla nestraná a jsme také v pravidelném úzkém kontaktu s vedením OLAFu, s jednotlivými jeho odděleními, experty, administrátory. Probíhá tady tato výměna informací a vyměňujeme si názory na vyšetřovací činnost OLAFu. A tímto způsobem tedy máme přehled o tom, jakým způsobem je vyvíjena vyšetřovací činnost, aniž bychom samozřejmě Eh, aniž by tedy tato činnost byla ovlivňována kýmkoliv. Tímto způsobem tedy provádíme dozor nad nezávislostí OLAFu a jeho vyšetřování. To je v podstatě naším hlavním úkolem, kterým jsme byli pověřeni ze strany tří institucí. Pro výkon své činnosti potřebujeme přístup k materiálům, k dokumentům od OLAFu, přístup eh, k jeho databázím počítačovým, eh, musíme mít také přístup ke všem zaměstnancům a potřebujeme eh, no, dobře zajištěný sekretariát s dostatečným počtem pracovníků. Musím říct, že všechny tyto předpoklady pro naši činnost jsou naplněny, máme přístup k dokumentům, máme přístup k lidem a rád bych také zdůraznil, že skutečně zaměstnanci OLAFu na jakékoliv úrovni s námi velmi rádi hovoří. Nikdy jsme nepovažovali za nutné vyvíjet nějaký tlak, abychom, eh, abychom získali ten potřebný přístup. Takže kontakty mezi námi a Olafem jsou skutečně vynikající. A máme dojem, že Olaf nám opravdu naslouchá a obvykle se snaží zapracovat naše doporučení. Samozřejmě jsou určité oblasti, kde se náš názor občas liší, nebo kde e, ještě běží diskuse o té věci, ale musím si, že Olaf je obvykle pozitivně nakloněn tomu, co říkáme. Jak už jsem řekla, vypracováváme zprávu o činnosti pro červen 2008 až květen 2009, to je období pokryté v naší třetí zprávě. Tam eh, máte vyjmenovány schůzky, které proběhly a podobně. Já to nebudu do detailu procházet. V té zprávě také popisujeme svůj úkol, tedy zajistit nezávislost OLAFu. Samozřejmě jsme si eh, vědomi toho, jaké eh, hrozby, jaká rizika pro nezávislost OLAFu, jeho vyšetřování existují. Jak už jsem řekl, tím naším hlavním posláním je eh, zajistit, aby OLAF postupoval správně eh, ve svých vyšetřováních. A my se tedy podáváme své stanovisko ohledně nezávislosti činnosti OLAFu. Ano, to právě zapadá s tou naší zprávou o činnosti. Velká její část je totiž věnována právě tomuto aspektu eh, a tomu, že například eh, se tady eh, si žádáme, nebo jsme si vyžádali informace od OLAFu ještě nad rámec toho, co nám povinně poskytuje. Jedna z oblastí činnosti, které bereme velmi vážně, je ta takzvaná devítiměsíční zpráva, jak už jsem řekl, Olaf se na nás musí obrátit v kaž- pokaždé, když nějaké vyšetřování běží eh, déle než 9 měsíců. A Olaf to skutečně činí. Eh, my jsme eh, vydali jsme stanovisko, jsme řekli, že 80% všech případů trvá déle než 9 měsíců. A my jsme tady analyzovali důvody tohoto stavu. Olaf nám pokaždé vysvětlil, proč ten který případ běžel déle. A my jsme potom sledovali, zda e, to podané odůvodnění e, je opravdu reálné. Zjistili jsme, že cirka v polovině případů e, to byly ty skutečné důvody, ale ve zbylé polovině možná nikoli. My jsme ve své zprávě jasně uvedli, že to není optimální stav, protože to může vést k pomíleným závěrům ohledně efektivnosti vyšetřování a také k, k chybným závěrům ohledně toho, zda byly k dispozici hodné zdroje. Také je třeba se dobrat toho, zda prostě je nevyhnutelné, běžné, že ten případ přetáhl tu devítiměsíční lhutu, a zda to bylo z důvodu toho, že na Olaf někdo vyvíjel tlak. Takže snažíme se vždy zjistit ty skutečné důvody ale e, není nic, co by svědčilo o tom, že ty průtahy byly způsobeny právě nějakým nevhodným e, tlakem vyvíjeným na OLAF. E, obvykle za to mohou jiné faktory spojené s efektivitou činnosti. Takže my jsme od OLAFu obdrželi celou řadu zpráv, vedli jsme s ním mnohokrát i měnou názoru. Myslím, že už nemáme mnoho času. Myslím, že jsem pohovořil o nejdůležitějších aspektech naší činnosti. Výkaznictví, podávání zpráv je jedním z našich nejdůležitějších úkolů. My samozřejmě máme svůj vlastní názor na eh, manuál pro vyšetřování OLAFu. Eh, v tom, o tom jsme také se zmiňovali ve výroční zprávě, průběžně o tom jednáme. Tento manuál, tato příručka pro vyšetřování se průběžně upravuje a zdokonaluje samozřejmě člověk nikdy nemůže být úplně spokojený se vším a, a všichni prostě se snaží průběžně pracovat na zlepšování situace. Je zde také několik doporučení, které naleznete v závěru naší zprávy o činnosti. Vím, že paní Wright a pan Jirti o nich ještě budou hovořit, takže eh, pokud ho dovolíte, já bych nyní předal slovo Rosalindě Wrightové, která vás obeznámí s dalšími oblastmi našeho působení. Pane předsedo, dámy a pánové poslanci, já jsem velice vděčná za tuto příležitost moci před vámi promluvit. Já jsem byla spravodajkou ve dvou věcech, které, o kterých pojednává eh, naše výroční zpráva. Eh, to je pravidlo de minimus a zhoda eh, fungování v EFAFu a dále strategické plánování, vyšetřování. Pokud se týče de minimis, OLAF eh, zodpovídá za politiku nulové tolerance vůči eh, finančním zločinům a zločin, eh, zločinnému jednání. To, že ovšem máme nulovou toleranci, to ještě neznamená, že Olaf se zabývá každým případem, eh, a to platí zvláště v případech, kdy existují jiné agentury, jiné orgány, které se tím zabývají. Například IDOC je orgán, který se může zabývat a ochotně se zabývá eh, eh, závažnými případy a které jsou ovšem pod, řekněme, právem citlivosti OLAFu. IDOC má svůj vlastní manuál, své vlastní postupy a také kritéria závažnosti a měřítko, eh, podle kterého se rozhoduje, jestli eh, se případu ujme nebo ne. Ale závažnost se příliš eh, tam nedefinuje, čili je to otázka zvážení případ od případu. My jsme zkoumali 45 případů za období, kterého se týká naše zpráva. Jsou to případy uzavřené, a zajímalo nás, eh, eh, jak se implementuje definice závažnosti. A dá se říci, že je to velice rozmanité, eh, zejména ve vztazích k interním případům. Na to jsme jako OLAF zareagovali, my jsme ve stanovisku vyjádřili doporučení a dostalo se nám velice pozitivní odezvy. Takže naše doporučení eh, bude pravděpodobně implementováno a nyní eh, komunikujeme s paní Manie, která předsedá EDOKu. A s potěšením mohu říci, že náš generální ředitel a pan Manie eh, komunikují velice kooperativním a konstruktivním způsobem. Zřejmě tedy Eh, menší případy, které dosud eh, byly vyřizovány Olafem, budou předány roku. Eh, v případě externích případů je to obtížnější. V řadě případů neexistují alternativní orgány, které by to mohly řešit a to znamená, že pokud se tím nezabývá Olaf, nezabývá se tím nikdo. To je skutečně problém u těch externích případů. My jsme všem o tom debatovali s šéfy našich útvarů, a já musím říci, že všichni se k tomu staví velice konstruktivně, zvláště tady k našim doporučením. Samozřejmě narážíme na omezené zdroje, které má OLAF k dispozici a OLAF je, je samozřejmě i vědom toho, že musí tyto prostředky koncentrovat, koncentrovat na ty nejdůležitější, nejzávažnější případy a tam, kde dochází k největšímu ohrožení financí Evropské unie a neměli bychom využívat zdroje tam, kde je možné přenechat tuto agendu někomu jinému. A já myslím, že to se všichni uvědomujeme a Olaf eh, eh, na to reaguje velice vhodně. Čili k tomu tedy, to je tedy k problematice de minimus. Eh, dále je tady strategické plánování, to je můj druhý bod. To je záležitost, na které dosud se pracuje. E, já jsem ještě nesformulovala stanovisko OLAFu, e, nicméně my jsme mm, ve styku s provozními jednotkami A a B, s šéfy těch provozních jednotek v OLAFu a debatujeme o tom, jakým způsobem vynakládají své zdroje. A je pro mě tedy velice zajímavé, eh, když sledují, jakým způsobem OLAF plánuje svá vyšetřování, tak by byly co nejlépe využity omezené prostředky, které máme. Eh, velice mě těší to, že v operačních útvarech OLAFu, operačních direktorátech OLAFu eh, se plánuje strategicky a já doufám, že v několika budoucích měsících bude stanovisko hotové ale já na tom také spolupracuji ještě s šéfy jednotlivých útvarů v OLAFu. Eh, jejich eh, spolupráce je vynikající, oni vítají vlastně tuto aktivitu. Čili s OLAFem pracujeme velice úzce a eh, příští rok o tom čase doufám, že budu moci tomuto výboru předložit pozitivní výsledky této spolupráce. Děkuji vám. Pokud dovolíte, pane předsedo, já bych eh, eh, rád požádal pana Děrděho, aby eh, se několika slovy zmínil o předávání případu do národní, Národnímu sou, sou, soudnictví. Pane předsedo, mým úkolem je informovat, respektive podávat zprávy o případech, které my dostáváme, ale předáváme je národním, tedy vnitrostátním justičním orgánům. Je známo, že OLAF není justiční orgán, OLAF nemůže trestat zločince, může nicméně přispět k tomu, aby se jim trestu dostalo ze strany vnitrostátních orgánů. Ve sledovaném období náš dozorčí výbor zkoumá 36 zpráv, kterými se zabýval Olaf a potom byl nuceně předat národním orgánům. Tyto zprávy byly představovány členům dozorčího výboru na jeho pravidelných zasedáních. Dozorčí výbor tyto, analýzy, tyto zprávy podrobuje první analýze a konzultuje Eh, obsah eh, s příslušnými zástupci OLAFu, tak eh, aby brali v úvahu také účelnost příslušných postupů. Dozorčí výbor dbá také na kvalitu těchto zpráv v případech, které není možné, aby byly řešeny vnitrostátními orgány. V minulých letech se OLAF zabýval také případy, eh, tedy v rostoucí míře, tam, kde hrozí riziko z promlčení. A eh, tyto by mohly Eh, bylo by tedy nebezpečí, že by eh, mohly eh, vstoupit v platnost, kdyby byly tyto případy předány vnitrostátním orgánům. A proti tomu se snažíme působit zlepšováním kvality informací, které, se obsa, které jsou obsažené ve zprávách a které se potom předávají konkrétní členské zemi. V mnohých případech byly zprávy eh, o vyšetřování eh, kontrolovány ze strany dozorčího výboru teprve po předání případu vnitrostátním orgánům. Soud prvního stupně nedávno rozhodl, že neinformování dosočího výboru před předáním vyšetřovací zprávy vnitrostátním justičním orgánům představuje porušení předpisů nařízení 10 99 Soud dále konstatuje, že dozorčí výbor eh, v zájmu eh, zachování práv, základních práv eh, příslušných osob musí úmysl předání konzultovat. To, co jsem právě zmínil, de facto přesahuje pravomoci dozorčího výboru dle příslušného nařízení a vedlo to k určitým pochybnostem, jaké následky může mít toto rozhodnutí. Tyto pochybnosti se týkaly mimo jiné zákonnou povinnost vzorčího výboru nezasahovat do probíhajícího vyšetřování OLAFu a nezávaznost stanovisek vzhledem eh, k eh, tomu, že tedy aby eh, nedocházelo k neautorizovanému předávání zpráv vnitrostátním orgánům a aby se situace eh, zkoumala v každém jednotlivém případě, což eh, znamená další zátěž pro již tak přetížený eh, sekretariát. Dozorčí výbor se rozhodl, že podá námitku proti rozhodnutí, tedy doporučil podat Námitku proti rozhodnutí soudu prvního stupně ovšem komise s tím nesouhlasila. Vzhledem tedy k rozhodnutí tohoto prvoinstačního soudu eh, znamená, že dozorčí výbor a OLAF musí upravit svou praxi. Dodržování práv dotčených osob je trvalou povinností dozorčího výboru v době, kdy je eh, případ předán dozorčímu výboru, eh, dochází ke zpětnému přeskoumování toho, zda byly dodržen, byla dodržena základní práva. Ovšem to nemá žádnou praktickou hodnotu. To, že Olaf eh, zamýšlí, zamýšlí postupovat eh, své zprávy dozorčímu eh, výboru pět dnů před předáním zprávy vnitrostátním orgánům a dozorčí výbor navrhuje, aby před každým takovým úmyslem byla dozorčímu výboru předána zpráva, kde bude popsáno, jakým způsobem a zda Eh, byla dodržena základní práva. Eh, v případě pochybností, eh, pokud se týče základních práv a procesních garancí, může potom požádat dozorčí výbor o předložení celého aktu. A jde o to, aby veškeré stížnosti příslušných osob eh, ohledně procesních pochybení a dodržení lidských dodržení základních práv eh, mohly být přeskomovány. A dozorčí výbor by se v tom týmě zabývat u všech případů, nikoli pouze u těch, které se postupují vnitrostátním orgánům, Čili všude tam, kde může docházet k domělým poručením základních práv. A administrativní soud, správní soud zabývají se případy na úrovni Evropské unie v nedovné době rozhodl, že OLAF musí základní práva všech dočených osob bezpodmínečně dodržovat. Tolik tedy v krátkosti o činnosti dozorčího výboru a já vám děkuji za pozornost. Děkuji a předávám slovo zpravodajce paní Gresle. Děkuji. Děkuji také dámům a pánům z dozorčího výboru za skutečně zajímavou a důležitou zprávu. Kolegové a kolegyně, my jsme se dostali do eh, k zajímavého bodu a možná třetí eh, bod, který je důležitý pro absolutorium eh, a pro organizaci rozvojové pomoci, vnější pomoci, je otázka, co se děje tedy s boji proti podvodům v EU. Zpráva tohoto dozorčího výboru nám ukázala, že problémy existují, že dozorčí výbor pracuje, že to funguje na evropské úrovni konstruktivně sice ne dokonale, nicméně funguje, ale tam, kde to nefunguje, tak, eh, od okamžik, taky to je okamžik, kdy musíme zapojit členské státy. My jsme se velice intenzivně eh, zabývali otázkou v posledním období eh, nařízením, které se týká OLAFu. Existuje 11 pracovních dokumentů, to nařízení je 1073 99 je to také doporučení pro nové kolegy, kteří si toto nařízení mohou eh, přečíst a je k dispozici také v mé kanceláři. Myslím si, že se musíme zabývat otázkou, co se děje s bojem proti podvodům. Eh, máme Zpráva byla schválena eh, v loňského roku v listopadu a od té doby se nestalo nic nového. To znamená, že komise se přestože české předsednictví bylo k tomu ochotno a tom pracovat, tak komise nic nepodnikla. V čem je problém? Problém spočívá v tom, že pouze 7 případů, které OLAF eh, postoupí členským státům, tak eh, pouze 7 končí právním nárokem. To znamená, že 93 případů v OLAF, které eh, my zde pečlivě pozorně na úrovni EU Ehm, sledujeme, kde se snažíme, aby byly dodržena eh, základní práva, tak tam ta práce je naprosto ehm, bez cíle, smysluplná. Ehm, bylo k tomu slyšení Kokobu, které se týkalo o justiční zpracování těchto případů ze strany členských států. Existuje k tomu také pracovní dokument, který jsem já vypracovala. Jsou zde statistické údaje na základě čísel, které nám poskytl OLAF. A tato zpráva ukazuje, že pouze um, z těch um, sedmi případů bylo pouze málo osvobození. To znamená, že OLAF eh, pracuje na velice relevantních případech a pracuje na ní, když se opravdu jedná o zločiny a ty, tyto případy jsou pro nás zajímavé. A ehm, my musíme mít, eh, rada musí zaujmout správné místo. Rada zatím nemá struktura, ten boj není strukturovaný. V mé zprávě kolegové, kteří jsou zde déle a souhlasili s ním eh, z 95%, tak my zde vyžadujeme eh, poradě, aby spolupracovala, aby začala strukturální spolupráci s OLAFem, aby se boj proti podvodům stal tématem. Komise nicméně na tom nepracovala, a v 93, případů, které, na kterých Olaf pracoval, se nic nestalo. A tato dnešní diskuse s Olafem pro nás musí být stimulem, abychom pokračovali, abychom e, přesunuli odpovědnost i na členské státy a musíme donutit komisi k tomu, aby e, dále tuto zprávu zpracovala. E, milí kolegové, e, u Vidíme, že je zde dobrá spolupráce s celními úřady, mezi OLAFem. A myslím, um, že komisář, <coughs> který je sice velice sympatický, ale uh, ne, uh, nedonutí své kolegy k užší spolupráci s OLAFem, tak musíte mi prosím vysvětlit, jak to funguje. Olaf byl založen před deseti uh, lety na tlak parlamentu a jestliže my nyní nebudeme dávat pozor, a um, cílem bylo rozčlenění uh, OLAFu. A OLAF může být aktivní pouze v případě, kdy uh, komise se na OLAF obratí, obrátí. Jinak můžeme na vyšetření zapomenout. Můžeme zapomenout i na spolupráci s členskými státy, protože parlament nebude mít žádný nástroj, který by mohl tlačit na tu spolupráci. To znamená, údaje eh, zorčího výboru ukazují na to, že my bychom chtěli vidět, ehm, jak to vidíte vy, jak to vypadá na vašich schůzích, zda jste se tím již zabývali, nebo zda to máte v plánu. Protože já se domnívám, že eh, v této otázce musíme být všichni zajedno a musíme eh, vidět, jak budeme tyto problémy řešit. Otázka té lhuty 9 měsíců a těch 90 3% a neochoty eh, členských států ke spolupráce, to všechno představuje četné problémy, také, také společně s neochotou komise. A pokud jde ještě o databáze OLAFu, kde jsou vždy pod, poměrně podrobné, eh, podrobné žádosti, je to časově náročné, tak eh, nyní zde máme problémy, které jsou na stole. Dozorčí výbor o tom hovořil. A za poslední dva, tři roky byly eh, eh, soud prvního stupně vydal některé rozsudky. Poslední rozsudek je, se týká Franči a Bichy. A uvedlo se tam, že komise by se měla odvolat. Úředníci EU v tomto roz, rozsudku Eh, úředníkům Evropské unie se dostává mnohem lepšího zacházení, než je tomu ve zbývajících částech světa. Komise nám nedává šanci změnit ten základ a eh, výsledkem je, že máme jeden rozsudek za druhým a e, nic se neděje. A to pak nemůžeme ani vysvětlit voličům, jak je možné, že e, normální lidé normálním lidem se dostává normálního zacházení a naproti tomu úředníci mají mnohem lepší status než, než ostatní lidé. Já jsem ráda, že nedošlo k žádnému případu ani v minulosti, kdy dozorčí výbor by musel zasáhnout. E, je pro mě znepokojící, že ještě není hotoven, hotov manuál a chtěla bych vědět, jaký je stav, v jaké stavu se nachází příprava tohoto manuálu Myslím si, že dozorčí výbor eh, ta otázka předávání podkladů eh, justičním orgánům členských států. A myslím si, že dozorčí orgán musí tuto otázku vyřešit spolu s OLAFem. Není to naší role, naše role, abychom vyřešili tuto otázku, ale OLAF nám musí dát šanci na tom spolupracovat a abychom mohli něco vyřešit. Já nemám nyní eh, Myslím si, že společně můžeme najít řešení. Děkuji za slovo. Já se omlouvám. Děkuji. Pan Pan Hacimarkakis, děkuji vám. Já bych chtěl eh, poděkovat za zprávu. Je velice pěkně členěná, je velmi čitelná a obsahově bohatá. Já myslím, že vy jste důležití pro eh, zachování nezávislosti OLAFu a z tohoto důvodu je váš způsob spolupráce s OLAFem a také s námi eh, velice důležitá. Ale možná, eh, kromě toho, co řekla paní Gresle, čím nezávislejší bude OLAF na komisi, tím lépe. Čili tady není rozhodující to, jestli bude podřízena místo předsedovi komise nebo ne, ale prostě jde o to, že čím nezávislejší, tím lepší a zde hráváte vy velmi důležitou roli. Těší mě, že většinu práce Olafu eh, eh, chválíte a vítáte. Eh, vítáte tedy tak, jak funguje Olaf, který je vlastně naší myšlenkou. Nicméně mám tady dvě oblasti pro otázky. Jedna věc je otázka vypršení, tedy promlčení případů. Eh, než se uvede, eh, uvede do chodu eh, ta mašinerie vnitrostátní, tak je tady skutečně velká, velké nebezpečí toho promlčení. A vy jste řekli, že v, to, že v sedmi případech se pouze toto dospěje do stády a soudního rozhodnutí, tak to je skutečně strašlivé. Eh, čili tady to OLAF eh, potom je něco jako placebo se tak to jeví a to samozřejmě nemůže být. A proto tedy ta devítiměsíční lhůta, která je pro vaši práci tak důležitá, prostě by neměla být překračována a já se tady dočítám, že téměř v 80 případech, eh, procentech případů to právě je překročeno. Jestliže nějaké řízení trvá víc než 9 měsíců, pak je třeba, abyste byli informováni a otázka je, jestli skutečně jste vždy informováni. Mně se zdá, že tomu tak vždy není a to je skutečně velmi nebezpečné, poněvadž to je počátek konce, počátek promlčení a to prostě s tím se nemůžeme takto smířit. Proto se konkrétně ptám, jak co můžete udělat ve své práci s Olafem proto, aby se ta devítiměsíční lhůta bezpodmínečně držovala. Eh, další otázka se týká základních práv. To je jedna z vašich hlavních úkolů, úloh. Eh, Eh, dodržovat základní práva všech dotčených osob. Problém je v tom, že vy se k tomu dostáváte teprve zpětně, poněvadž vy nesmíte zasahovat do běžících případů. Pan Jordi velice podrobně vysvětlil, že pracovní postup je zde třeba změnit, tedy tak, aby se informace podávala předem i když do toho případu nemůžete zasahovat, tak abyste byli alespoň eh, informováni o tom případu. Jinak by skutečně nebylo možné dodržet základní práva. No a potom eh, vinu sklízíme my, politikové, eh, obvinovat někoho přes internet, to je jednoduché. Aby jsme potom odsuzování za nečinnost. Čili tady jsme na velmi tenkém ledě. Proto se konkrétně ptám, jste informováni o všech případech, které se týkají základních práv? Nebo jste informováni pouze v případech, které se předávají vnitrostátním orgánům? Děkuji vám. Grazie. Ono... Děkuji, pane předsedo říká pan Ody. Děkuji za tuto velmi zajímavou zprávu. Jsem velmi rád, že eh, naše diskuse chce rozlišovat mezi chybami a podvody. Eh, navazuji na diskusi s účetním dvorem. Není úkolem účetního dvora systematicky vyhledávat podvody, protože podvod z mého hlediska technicky vzato to není vždycky jenom souhrn chyb. A při eh, vyhledávání podvodu Eh, ne vždy tedy se nám daří systematicky identifikovat, eh, když se zaměřujeme pouze na chybovost, na chyby. Takže to rozlišení je velmi důležité, důležité je činit. Eh, zajím, závěr Inge ohledně těch 7% byly skutečně velmi zajímavé. Rád bych se dotázal dozorčího výboru, zda vyšetřování výboru jsou prováděna špatně, pokud to potom nevyustí nějak u soudu, anebo zde problém s tím, že s tím, jak tady si vedou nebo jak k tomu přistupují eh, justiční orgány v členských zemích. Eh, pokud o prostředky OLAFu, vy říkáte, že eh, není možné žádat dodatečné pracovníky. Proč? Pokud my v Evropském parlamentu jakožto rozpočtový orgán shledáme, že je třeba zaštítit účetní dvor nebo OLAF dalšími pracovníky, protože ve všech otázkách na komisaře jsem se vždy ptal nejdříve, zda dochází k podvodům. Všichni globálně odpovídají, není jich mnoho. Já, eh, pane předsedo, se domnívám, že podvody jsou, dochází k nim a pravděpodobně více, než se domníváme. Já si myslím, že máme velký problém v oblasti podvodů a pokud vy zítra požádáte o, dostateč, o dodatečné pracovníky, odůvodněte nám to a my možná nalezneme tu politickou většinu, abychom eh, to do rozpočtu zanesli. Pokud je o těch 700 pracovníků, 180 eh, lidí pracuje na sekretariátu a ve všeobecných oblastech. A 160, 170 lidí se věnuje vyšetřování. A pokud tedy eh, cirka 180 eh, dělá vyšetřovací činnost a 180 eh, činnost administrativní sekretariát, tak máme ty zdroje dobře alokovány na vyšetřovací činnost. Možná by to rozdělení mělo vypadat trošku jinak. Možná ty zdroje jsou vlastně dostatečné. Děkuji, pan Sonner. Øh, mange tak, øh, og øh, tak for en, en god rapport. Děkuji za dobrou zprávu, dobře provedenou zprávu. Jedním z hlavních závěrů této zprávy, kterou udělal výbor, dozorčí výbor, je že je zde jasná hrozba a ohrožení nezávislosti OLAFu, pokud jde o provádění vyšetřování. To je podle mě eh, velice ostrý závěr. Přímé a subtilní ohrožení, to je závěr číslo jedna. A proto si dovedu představit, že pokud by bylo možné Abyste to eh, mohli trochu podrobněji vysvětlit. Ve zprávě hovoříte o některých příkladech, které uvádíte. A tyto uh, příklady demonstrují danou hrozbu, ale pokud by ta hrozba patřila také evropským institucím, tak uh, jakou máte zkušenost, jak to můžeme čelit? Jak, uh, jaká je reakce na to? Vedlo to k nějaké zprávě nebo k disciplinárnímu řízení, či dokonce právnímu řízení. Máte nějaké příklady? Příklady konkrétních eh, následků? Eh, pokud je o ohrožení eh, evropských institucích, které se týkají prací OLAF. Děkuji. Kolega Kalf. Děkuji, pane předsedo. Já bych velice stručně se rád zaměřil na otázku, která již byla nastavena několikrát. Týká se to doby trvání vyšetřování OLAFu. Jaký je důvod? Je důvod ten, který uváděla paní Gresle, a totiž nedostatek spolupráce eh, s vnitrostátními eh, justičními orgány členských zemí, nebo je to nedostatek administrativních kapacit, jak se toho dotkl pan Ody. Co podle vás je důvod pro eh, tak vysoký počet případů, eh, kde ta lhuta je překročena. Děkuji. Děkuji. Také já mám několik dotázek, otázek. Eh, protože už čas vypršel, tak bych poprosil pana předseda, aby souhrně odpověděl a mě by velice potěšilo, kdybyste nám mohla dát i písemnou odpověď, protože e, otázky vyžadují velice podrobnou odpověď. Já souhlasím e, s místopředsedou, že zkušenost ukazuje, že ty nejlepší podvodníci dodrží v vozovkách formu. To znamená, jestliže něco e, je formálně správně, tak to ještě neznamená, že nedošlo k podvodu. Děkujeme za uh, diskuzi, která trvala jednu hodinu. Mohli jsme si vyměnit uh, názory. Také já mám nějaké otázky a doufám, že budeme moci ještě v budoucnosti o tom diskutovat. Jestliže uh, výbor nám chce říct, zda existují nějaké stinné stránky nebo hrozby, nebo jaká je úroveň transparentnosti uh, uvnitř OLAFu. Uh, to také řekl kolega když hovořil o úrovni nezávislosti. Je zde skutečná nezávislosti OLAFu od na komisi, nebo je zde prostor pro zlepšení. Potom je zde možná eh, další oblast, jaká je úroveň nezávislosti nejenom na komisi, ale také na dalších institucích Evropské unie, také nezávislost na členských státech. Další otázkou Eh, ověřili jste nebo ne, nebo zjistili jste rozdíly přístupu k OLAFu eh, v jednotlivých 27 členských státech? Je zde tedy jednotný přístup k akcím OLAFu a nebo odlišný v jednotlivých státech? Dalším aspektem, který je podle mě velice citlivý a delikátní, je úroveň spolupráce a vztahů mezi OLAFem a členskými státy, zejména mezi OLAFem a e, soudními orgány jednotlivých členských států a jestli z tohoto hlediska můžeme něco učinit. A souhlasím také s tím, co řekla kolegyně Gresle. Pokud se týká o komisi, pokud se týká komise, tak myslím, že je důležité, abychom vyvíjeli tlak na radu, aby komise vyvíjela tento tlak, aby rada e, vystoupila a požadovala po členských státech, které nezajišťují dostatečnou spolupráci, která je nutná pro dosažení výsledků v boji proti podvodům. Ehm, všichni jsme položili velice důležité otázky a předávám slovo panu předsedovi. Ehm, a očekáváme také s netrpěli vaše písemné odpovědi a doufám, že budeme moci ještě spolupracovat v budoucnosti. Děkuji så mycket, herr ordförande, och tack alla övriga ledamöter. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji všem ostatním poslancům, kteří se na nás obrátili se svými dotazy či připomínkami. Je pro nás velice důležitá taková zpětná vazba. Pokusím se odpovědět na některé dotazy. Času nemáme mnoho, takže mé odpovědi nepůjdou příliš do hloubky. Začněme s takzvanou externalizací OLAFu, tedy tím, že byl postaven mimo komisi, mimo strukturu komise. To je něco, co my jsme zatím neprojednávali. E, to je velice nová věc, nový návrh. Samozřejmě my tu diskusi budeme velice pozorně sledovat. V současné chvíli ještě nemáme utvořený e, jasný názor na výhody a nevýhody takového kroku. Samozřejmě dozorčí výbor to bude velice dopodrobna e, sledovat ten vývoj, protože to má dopad na naše roli a vůbec na působení OLAFu, na boj proti podvodům v celé Unii. Pak tady padlo několik dotazů ohledně toho, jaký, jak dobrý přístup má náš výbor k informacím, k dokumentům, k počítačovým systémům a tak dále. Tady mohu říci, že doposud jsme vždy obdrželi to, oč jsme žádali a předpokládám, že i do budoucna to tak bude vypadat. Někdy to chvilku trvá, ale obvykle ty potřebné informace, o které jsme požádali, obdržíme. V tom nevidím problém. Dále otázka otevřenosti, informování. Zda se vždycky dozvíme o případech, eh, u kterých je překročena lhůta 9 měsíců na vyšetřování. My se domníváme, že ano, že máme povědomí o všech z nich. Pokud nějaké informace neobdržíme, tak je to kvůli administrativní chybě. Vždycky se o takových věcech dovíme. To prostě vyplývá z povahy věci. Dále, zda se dozvíme o všech případech, kde možná došlo k porušení základních práv a procesních, procedurálních práv. Ne, o tom se vždy nedovíme. Jednáme o tom s Olafem a máme také ten rozsudek soudu první instance. Tady skutečně shledáváme, že existuje prostor pro zlepšení. Olaf má své vlastní interní struktury pro řešení tohoto problému. Takže snažíme se nyní vlastně sjednotit působení všech těchto různých složek v této věci. Paní Gressle se zmiňovala o tom, že pouze 7 vyšetřování nakonec vyústí v soudní jednání v členských zemích. Ono je obtížné z těch statistik takto vyvodit nějaký závěr. My jsme ty statistiky eh, zatím nevěděli, ale je potřeba se zabývat tím, jakým způsobem jsou případy předávány orgánům činným v trestním řízení v členských zemích. Samozřejmě víme, že tím se potřebujeme zabývat, tím se musíme zabývat, je potřeba věnovat tomu více pozornosti. Existuje celá řada důvodů pro to, že se ten případ zastaví na jedné či e, druhé úrovni. Ale zaznamenali jsme, že celá řada případů, které jsou v té rizikové oblasti, tedy že by tam mohla e, vypršet promlčecí lhuta, tak ten, jejich počet se snížil. My jsme se zaměřili, zaměřili na tuto oblast a začíná to přinášet plody. Ale samozřejmě se na to budeme zaměřovat i nadále. Pokud je o otázku rizik pro OLAF, v závěru číslo jedna dokumentu, který jsme vám poskytli, hovoříme o tom, že jsme identifikovali možné zdroje rizik. Eh, my tam konkrétně neuvádíme, ale víme, v jakých případech jakých situacích existuje možnost nevhodně OLAF ovlivňovat. My samozřejmě ve své práci si musíme být vědomi, že k tomu může docházet a můžeme, musíme mít zavedeny pracovní postupy, tak abychom uh, si všímali signálů, které by o něčem takové mohly svědčit. Eh, pokud je o to, co na OLAFu funguje dobře a co nikoli, to byla otázka pana předsedy na závěr. To je opravdu velmi široké téma, není možné na ně tak tady v tak krátkém časem úsaku odpovědět, ale podle našeho názoru většina věcí funguje dobře. Neexistuje jednotný postoj členských zemí vůči OLAFu, liší se to zemi od země. My to chápeme tak, že když eh, OLAF předává nějaký případ eh, vnitrostátním orgánům činným v trestném řízení, tak eh, tyto orgány k tomu přistupují seriózně a mohou tady pracovat s těmi poskytnutými informacemi. To je alespoň náš dojem. Zapomněl jsem snad na něco? Vypadl mikrofon. Eh, doufám, že jsem na mnoho otázek nezapomněl. Možná, že byste nám mohli dát ještě písemné odpovědi, protože zde padly ještě jiné otázky a my opravdu dáváme, klademe velký eh, důraz na vaši práci a proto bychom ocenili písemné odpovědi. Děkuji ještě jednou eh, za váš příspěvek a nashledanou příště. A nyní přejdeme k dalšímu bodu pořadu jednání. Je to bod číslo 8, budu velice stručný. Eh, týká se to výsledku schůze koordinátorů, kterou jsme měli včera. Eh, Zajména eh, chci požádat jako předseda politické skumy eh, skupiny, aby komunikovali k sekretariátu své postoje, která se týká iniciativy agentury. Pokud jde o bod číslo dvě, to znamená gender mainstreaming, který, který má na starosti místo předseda Stice a je to jeho odpovědnost. A já napíšu dopis panu Svensonovi a sdělím Eh, stanovisko jménem pana Stajse. Dalším bodem, který jsme se včera zabývali, je jak řešit eh, přítomnost tzv. white blowers, to znamená, to jsou dopisy, které dostáváme v Kokobu a eh, které bereme v potos, potaz. A mohou být zajímavé například pro OLAF. Stanovili jsme kritérium, které umožňuje komunikovat s OLAFem, a um, informovat je o zprávách, které my dostáváme v našem sekretariátu. Tato kritéria jsme založili na předchozích zkušenostech. Eh, politické skupiny se angažovaly v tom, že eh, jmenují, eh, budou jmenovat poslance, kteří se budou účastnit delegací v Maďarsku, v Itálii, v Řecku a ještě v dalších zemích a důležitá je zejména řecká delegace, které budu předsedat já. Důležité je to, protože tam bude protože cesta bude na konci dubna. Dalším důležitým aspektem, který jsme se zabývali včera, je, jak je třeba řešit, jaký má být postoj výboru v této fázi vzhledem k Lisabonské smlouvě a jejímu vstupu v platnost jak eh, předseda, jak členové, tak koordinátoři eh, zaznamenali mm, takovou tendenci eh, nechat výbor trochu stranou a my jsme si řekli, že tak to nejde, že to není dobrý přístup. Dobře jsme formulovali naše důvody. Já jsem to již řekl panu předsedovi Buzekovi for, také formálně eh, na setkání předsedů a výboru a rozhodli jsme se, že já napíšu dopis eh, předsedovi parlamentu Buzekovi a ta se bude týkat toho, že nesouhlasíme s postupem eh, zrychleného postupu a finančního postupu s ohledem tedy na vstup platnosti Sabonské smlouvy. My všichni víme, že Eh, Lisabonská smlouva uznává legislativní funkci Evropského parlamentu a nejdůležitější aspekty se týkají právě oblasti rozpočtu a eh, kontroly účtu. A to znamená, naše funkce se, Lisabonsk, se Lisabonskou smlouvou ještě zvýšila a proto naše úvaha je správná a eh, měli bychom být uznány zejména a máme i podporu dalších výborů. Rozhodli jsme informovat také nezařazené poslance, a jejich asistenty, kteří budou přímo informováni eh, poslancem. Stanovili jsme také časový rámec nebo návrh kalendáře pro slyšení komisařů a i zde napíšu dopis panu Buzekovi, protože eh, nemáme již výhradního zástupce výboru eh, pro rozpočtovou kontrolu ale naším komisařem bude eh, eh, komisař ekonom A včera jsme se všichni shodli na schůzi koordinátorů, že toto řešení je, eh, kdy, že toto řešení, kdy tři výbory jsou postaveny na stejnou úroveň, není dobré a my podle mě musíme mít eh, prioritu ve vztazích eh, s komisařem. Stanovili jsme také časový rámec dalších schůzí, eh, bude to 25. 26. ledna příští zasedání, ale prosím vás počítejte také případně s 28. lednem, protože možná i zde budeme mít mimořádnou schůzi výboru. Byl jsem velice rychlý, protože čas běží a máme k dispozici již pouhou hodinu, kdy máme na pořadu jednání tři zvláštní zprávy Učitního dvora. Vyzývám vás proto všechny, abyste respektovali čas. Máme na každou zprávu 20 minut. Eh, proto prosím i eh, členy účetního dvora, abyste byli efektivní a struční a šli rovnou k věci. A potom uvidíme, zda budeme mít ještě časový prostor pro otázky kolegům. Äh Pane předsedo, eh, bude to velmi stručné z mé strany. a já doufám, že tím ušetřím čas jinde. Především tedy děkuji za včerejší koktejl. Byla to také příležitost k tomu, abychom si vyjasnili neformálně jednu otázku. E, tam hrála také roli zkuze koordinátorů. Hovořím o otázce, zda tedy absolutoria e, pro agentury Eh, jestli k tomu všemu se píšeme do horizontální zprávy se vlastně iniciativy a ze strany koordinátorů došlo k určitému vlivu na toto rozhodování. A já musím říci, že eh, sekretariát eh, mě informoval, že existuje určitý časový tlak v souvislosti s překlady. Proto bych chtěl signalizovat z naší strany a také eh, jiné frakce eh, s tím souhlasí, eh, že skutečně by bylo možné zpracovat tuto zprávu. To je jedna, jeden bod. Druhý bod. Máme ve svých podkladech pozvání holandského parlamentu k mezinárodnímu, meziparlamentnímu semináři v otázkách rozpočtové kontroly což souvisí s otázkami, jaké změny vnáší do spolupráce eh, s národními eh, parlamenty Lisabonská smlouva. Eh, z každého parlamentu by se měli účastnit maximálně čtyři lidé a to znamená, že my tedy jsme to dostali všichni také kolegové a já myslím, že bychom se měli tedy pobavit o tom, jaké složení by měla mít naše delegace. Děkuji vám. Eh, dobře, možná tím pověříme sekretariát, aby nás o tom eh, více informovali a potom eh, se o tom ještě rozhodneme. Děkuji. A nyní přejdeme k bodu číslo 9 pořadu jednání a já předávám slovo zástupci účetního dvora Massimo Varimu a zvláštní zprávu číslo 8 lomeno 2009, který se týká sítí excelence a integrovaných projektů, projektů politiku společenství v oblasti výzkumu a je zde otázka, tedy zda splňuje své cíle. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Není zaplý mikrofon. Zpráva, kterou dnes prezentuje účetní dvůr, má za cíl a zabývá se dvěma nástroji. Jsou to sítě excelence a dva jsou to integrované projekty. Oba nástroje předpokládá stanově šestý rámcový program, který financuje výzkum a technologický rozvoj na období 2002 eh, až 2006. Eh, ta částka je vyšší než 17 miliard eur. Eh, okamžitě bych chtěl říci, že tato zpráva je, ehm, nebo navazuje na předchozí dokumenty. Eh, zejména na zvláštní zprávu číslo 1 z roku 2004, týkal se to pátého rámcového programu a 9 lomeno 2007, ten se týkal hodnocení výzkumné aktivity, která je financována ze fondu společenstvím. Jaké jsou základní problémy, jaká je problematika, eh, na které se účetní dvůr snažil najít odpověď? Jsou následující. Evropa stimulovala veřejné investice i e, soukromé investice, a to dostatečnou mírou, abychom mohli e, čelit problému konkurenceschopnosti na světové úrovni. Kromě toho, ty investice, které byly vynaloženy, tak e, měly řešit strukturální slabosti Evropské unie. Jak vidíme, je Eh, jsou to problémy, do kterých šestý rámcový program investoval, oba, obě dvě problematiky. Eh, jednak je potřeba eh, stimulovat investice do výzkumu a do rozvoje a souvisí to také s agendou Lisabonské smlouvy. Mělo to být asi 3 HDP a to do roku 2010. To částka se měla investovat. A soukromý sektor měl pokrýt dvě třetiny nových investic. Kromě toho cílem tohoto programu je realizace Evropského výzkumného prostoru, tedy eh, strukturovaný systém. A to v zásadě prostřednictvím těchto nových dvou nástrojů, které byly speciálně vytvořeny s tímto cílem. Eh, sítě excelence a integrované projekty, to jsou ty dva nástroje. My můžeme říct, že sítě excelence eh, velice Eh, by měly by spojit eh, zdroje, finanční zdroje a znalosti, a abychom podpořili program, výzkumné programy. A cílem je realizovat trvalou integraci jednotlivých schopností partnerů. A integrované projekty potom koncentrují zdroje, jak lidské, tak finanční, které mají být dostatečné na to, abychom dosáhli inovativních výsledků eh, na evropské úrovni. Proč zvolil účetní dvůr tyto dva nástroje? Za prvé, protože eh, projekty realizované pod těmito dvěma položkami jsou projekty, které, eh, byl, eh, které měly za cíl vytvořit ten evropský výzkumný prostor. Za druhé, protože téměř 50 finančních prostředků šestého, šestého rámcového programu. Třetí důvod je, protože tyto nástroje mohly financovat eh, velice široké spektrum výzkumných projektů. Základní výzkum, také aplikovaný výzkum. A všech tedy šest oblastí, které jsme definovali jako priority. Co bylo financováno konkrétně? Šestý rámcový program financoval 167 eh, projektů sítí excelence. Eh, do těch bylo zapojeno asi 5000 účastníků a tyto účastníci dostali příspěvek od společenství v celkové výši 1,2 miliardy eur. To můžeme srovnat s částkou 1,9 miliard celkových investic. V průměru každá sítě excelencie zahrnovala asi 30 partnerů a ti dostali 7 milionů eur ze strany EU. Prostřednictvím nástroje integrovaných projektů bylo financováno asi 700 iniciativ. Eh, ty se týkaly asi 17 tisíc účastníků a tito účastníci dostali příspěvek ze strany společenství v celkové výši 6,5 miliard eur. Opět v průměrně každý integrovaný projekt zahrnoval 25 partnerů a eh, obdržel eh, příspěvky výše 9,5 milionu eur ze strany EU. O čem hovoří zpráva? To, co vyplývá ze zprávy, je, eh, jsou jak teda pozitiva, tak eh, jsou to i negativa. Eh, na, druhou, na jednu stranu vidíme, že oba nástroje přispěly k obecnému cíli podporovat efektivní spolupráci mezi výzkumníky, mezi výzkumnými pracovníky a to vede k mm, cenným vědeckým výsledkům. Tento výsledek potvrdil také průzkum spokojenosti, kterou provedl účetní dvůr mezi účastníky. Ale když přejdeme k ověření dosažení konkrétních cílů, tak eh, ty závěry jsou bohužel méně pozitivní. Když se podíváme konkrétně na sítě excelence, tak můžeme říci, že obecně eh, byla podpořena koordinace jednotlivých projektů, eh, došlo ke generování nových znalostí, došlo i k přenosu těchto eh, znalostí mezi jednotlivými účastníky a také směrem do průmyslu. Nicméně většina eh, partnerů eh, poskytla do síti poměrně skromný podíl svých vlastních vědeckých kapacit. A nebyly přijaty ty struktury governance. Kromě toho, pouze menšina sítí, malá část těch sítí se rozvinula přesvědčivým způsobem směrem eh, do, řekněme, mm, aby byly, eh, směrem, aby, to, aby byly soběstačné, ta, aby ta integrace byla soběstačná. aby měli perspektivu eh, přežití z dlouhodobého hledisku a nebyli již dále závislí na zdrojích Evropské unie. Když se podíváme na integrované projekty, tak eh, mobilizovali velkou část zdrojů, které jsou nezbytné pro dosažení inovativních výsledků. Nicméně eh, eh, pákový efekt dodatečných financí z veřejných zdrojů se nerealizoval a nedošlo ani k realizaci funkci katalyzátoru soukromého kapitálu. A to ne v této oblasti ani pokud jde e, k, o zapojení malých a středních podniků. A šestý program byl právě zaměřen na ty malé a střední e, podniky. Aspoň 15 rozpočtu bylo vyhrazeno na tuto prioritu. A v kontextu obecného e, poklesu účasti soukromého sektoru, jak vidíte na tabulcích, které jsou součástí zprávy, tak nejlepší výsledky u malých a středních podniků činila o něco více než 10 Důvodem nebyly jenom objektivní problémy, které souvislí s rozměrem subjektů, které jsou zapojené, ale také um, je to dáno určitými vstupními překážkami, komplexností a nákladem jednotlivých eh, prezentací eh, a požadavků o finanční podporu. Dále to je perspektiva uh, smluvních závazků z dlouhodobého hlediska. Uh, automatický přístup k existujícím znalostem a jejich poskytnutí ostatním partnerům. Dále finanč, společná finanční odpovědnost vůči komisi. To znamená dosažení toho cíle nebo pokrok směrem k cíli, kdy chceme eh, stimulovat investice ve výzkumu, tak ty výsledky jsou skromné. Jak se uvádí v oficiálních dokumentech komise, tak Evropa eh, nedosahuje ani eh, hranice 2% HDP. Mm, prostředky EU se zvýšily, nicméně eh, úroveň finanční účasti jednotlivých partnerů, to jsou tedy vlastní zdroje, které tyto partneři investují, tak tato částka zůstala nízká, tento podíl je nízký. V některých případech jsou zde dokonce pochybnosti, zda Ehm, ty finanční prostředky pouze nenahradily eh, zdroje účastníků. A ukazatel, který eh, je v, tom, eh, v té zprávě, se snížil v tom šestém rámcovém programu, v šestém rámcovém programu v porovnání s předchozím programem. Účetní dvůr si položil také otázku, zda zpráva komise měla vliv na pouze hm, dílčí úspěch těchto nových nástrojů v tomto ohledu, zejména v té původní prvotní fázi, účetní dvůr identifikoval nedostatečnou transparentnost, pokud jde o konkrétní roli a fungování nástrojů s vzhledem k cílům. To znamená, ne vždy a ne také okamžitě eh, účastníci pochopili, jaká je role nástrojů. Kdyby zde byla větší, větší povědomí, větší informovanost, eh, ze strany koordinátorů, možná by tomu tak nebylo. Kromě toho eh, v proces jednání ještě před podpisem eh, smlouvy byl poměrně dlouhý. V průměrně se jednalo o 13 měsíců a nevždy byl tento proces transparentní. Kromě toho jsme zaznamenali ehm, nejasnost zákroků a nepřesné definice cílů, eh, což stížilo monitorování výsledků a mm, také hodnocení výsledků. Dostávám se tímto k doporučením. E, doporučení účetního dvora jsou následující. E, dvůr potvrzuje své předchozí, předchozí doporučení z předchozích zpráv a sice, že ty programy e, spojují nástroje, nebo měly by spojovat nástroje, které jsou realistické a komise by měla zvážit pouze ty e, sítě excelence v tom sedmém rámcovém programu, e, nahradili, ty nahradili integrované projekty. A musí to být pouze ty sítě, které mají za cíl reálné cíle. E, v porovnání s tradičnějšími nástroji spolupráce. Za druhé, komise by měla přeskoumat různé důvody, eh, které se týkají, buď jsou tedy externí, nebo se týkají eh, rámcového programu a e, souvisí s relativně nízkou úrovní investic ze strany účastníků. A e, je zde také e, nedostatečný efekt katalyzátoru na soukromý sektor, zejména u malých a středních podniků. A konečně komise by měla zlepšit zprávu projektu řízení projektu a měla by, zařídit, měla by zajistit jasné pokyny, včasné pokyny, rychlejší postupy, poskytování podpory a lepší monitorování projektů a také eh, hodnocení kvality a dopadu dosažených výsledků. Děkuji pan za slovo, pane předsedo. Já děkuji vám a dávám eh, slovo zpravodajce paní Gresle. Děkuji eh, za obsahlou prezentaci. Když mám být stručná, tak bych chtěla upozornit všechny na doporučení. Já jsem se snažila naše zkušenosti s podporou výzkumu a um, schrnout zde tedy kritiku a naše zkušenosti. Tato zpráva je skutečně velmi dobrá, děkuji za ní účetním dvoru, děkuji také za rozhovor, který jsme měli mezi sebou a za spolupráci, To byl skutečně vynikající s panem Váry a jeho spolupracovníky. A myslím, že máme zde podporu. Eh, je to rostoucí část rozpočtu a já si myslím, že problémy, které se tam objevily, jsou tam mm, už 10-15 let a ty se vyostřují. A jestliže tak budeme pokračovat, tak skutečně nedosáhneme výsledku, které potřebujeme. A proto jsem se snažila dát dohromady také zkušenosti a jiné zdroje, eh, tak, abychom měli určité měřítko a mohli ho předat komisi a dát tak určité echo o dané situaci. A chtěla bych odkázat kolegy také na to, že v pracovním dokumentu eh, budou ještě určité menší změny. Eh, někdy se jedná o chyby porozumění a někdy jsou to také závěry eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu ze včerejška. Eh, je to zcela aktuální rezoluce ODY. Je to závěr, který bude také do pléna. Velice děkuji za spolupráci a z mé strany je to vše. Grazie a lei. Děkuji paní Gressle. Děje se něco? Eh, součas... Měla by zde paní Delatur z komise, prosím. Thank you, Chairman, for... Děkuji, pane předsedo. Já vím, že nemáme čas, takže já se budu soustředit pouze na několik málo bodů. Děkuji kolegům z Včetního dvora za vynikající spolupráci s komisí a také paní Gresle za zajímavou a plodnou debatu, kterou jsme vedli. Takže já se soustředím jenom na něco z toho, co ve zprávě zmiňuje paní Gresle. Jedna se týká strategie komise a, a po, snaží se tedy zdůraznit to, že e, korekce z komise e, nejdou, tedy e, se, se neodvíjejí od nových předpisů, ale od žádostí a dokumentace žadatelů. My samozřejmě víme, že určitá ustanovení pravidla nejsou jasná, jsou sporná a my plně eh, souhlasíme s závěry účetního dvora a zpravodajky. Je to proces, který je administrativně velmi náročný, jak pro příjemce, tak také pro nás. A z tohoto důvodu komise se domnívá, že eh, zjednodušení procesu eh, vymáhání prostředků je třeba zavést a je třeba uvažovat také o možnosti mm, na základě eh, rezolucí eh, parlamentu, že bychom mohli eh, využít paušální platby, paušální částky. A v tomto případě ten pozměňovací návrh, který jste byl podán, tak je v souladu s touto filozofií. Kolega z účetního dvora poukázal na chyby v síti excelence i v případě integrovaných projektů. My jsme zde měli zprávu profesora Horváta, kde zazněla eh, mnoho doporučení a závěrů, které se shodují se závěry soudu, eh, pardon, účetního dvora. A já bych rád, eh, ráda upozornila poslance, že se to týká Eh, programu tedy FP6. Eh, nám se sice nepodařilo vyřešit úplně všechny problémy, ale v rámci FP7 už se nám podařilo dosáhnout určitého pokroku, takže v současné době eh, řada nedostatků z FP6 už byla napravena. A my jsme vedli externí konsultace a Snažili jsme se tedy získat informace o tom, co dělat s těmi sítěmi excelence. Ehm, zatím tedy nejsou jasné závěry z těchto debat. Jasné je pouze to, že my potřebujeme skutečně eh, se postavit eh, za eh, napravování těch chyb a ze strany institucí. Potřebujeme, aby instituce se do toho více pustili. Eh, ještě možná dvě minuty, když dovolíte, pane předsedo, pokud se týče světušování, já bych ráda připomněla výboru, že v eh, FP7 jsme se pokoušeli o zavedení zlepšení. Samozřejmě opakuji, že není vyřečeno úplně všechno. Eh, paní Gressle změnila řadu dalších možností, jak postupovat. My musíme připomenout existenci garančního fondu, který nám umožnil eh, snížit eh, počet eh, některých kontrol, už nepotřebujeme tolik certifikátů, nepotřebujeme tolik finančních prohlášení a tak dále. Díky tedy tomu ex ante přístupu. My máme tady jak si ten práh 375 tisíc eur. Eh, možná, že pro mnoho účastníků nebude třeba vůbec eh, vypracovávat eh, tyto certifikáty, i když počet zhruba narostl o 10, čili dříve jsme žádali nějakých 20, teďka je to méně. Také ex ante finanční kontroly. Tak tady pouze Eh, máme tady více než 500 žádostí o těchto kontrol eh, ze strany eh, strany, stran zapojených a 9 z 10 bude mít výjimku, nebude potřebovat tyto kontroly. Kromě toho máme tady koncepci jednoho, jedné registrace účastníka to znamená, že tento účastník nemusí svou dokumentaci znovu předkládat eh, po každé, kdy eh, něco eh, žádá. No a pak je tady, tady byla ještě otázka to financování, to už je vyřešeno. Máme zhruba 50 tisíc, pardon, 15 tisíc registrovaných subjektů a opět eh, máme tady jedno kontaktní místo. To opět usnadňuje eh, zapojení, ale také zlepšuje kvalitu údajů, které, eh, a která také používáme v naší majské zprávě. My jsme maximálně zjednodušili také proces doplňků a úprav smluv. Máme nový proces reportingu. My jsme to vlastně rozložili nebo prodloužili na 18 měsíců tento proces a žádáme toho méně od příjemců. E, v okamžiku grantu e, toto je e, velice. My jsme, my jsme skutečně, my se snažíme snížit, zkrátit tady lhuty, po které žadatelem se čekat. My, máme, my jsme vedli analýzu 17 agentur, a které mají a tam ta časová lhuta je zhruba eh, jeden rok a všichni mají více tady klientů. Eh, tady samozřejmě na tom musíme ještě popracovat, ale zlepšení se postupně projevuje. Myslím, že to bude asi tak všechno. A možná ještě jedna věc, eh, to je ta koncepce One Stop Shop, to znamená jednoho kontaktního místa pro příjemce. My Máme portál pro účastníky, eh, což eh, je vlastně jeden jednotný způsob pro všechny účastníky, jak eh, se zapojit do programu. A já samozřejmě vám děkuji také za komentáře k, jiné, k jiným částem zprávy. Děkuji vám, paní Kresle, a budeme dále pracovat na tomto tématu. Grazie a lei. Děkuji. Chce někdo položit otázku? Pokud ne, tak přejdeme k bodu číslo 10, zvláštní zpráva Evropského učení dobro číslo 14 29. E, otázka, zda obsahují nástroje pro řízení trhu s mlékem a mléční výrobky svých hlavních cílů. Předávám slovo eh, zástupci učetního dvora Juliu Molnárovi. Prosím, máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, nebudu příliš rozebírat to, co jste již našli obsaženo v pracovním dokumentu paní Šaldemoze. Jenom bych rád upřesnil tři body. Nejprve bych rád eh, trošku indikoval, čeho se týkal tento audit, tato kontrola. Dále se zmíním o tom, jaká byla auditní zjištění a konečně doporučení auditorů. U této kontroly je třeba říci, že mlékárenský sektor je jedním z důležitých sektorů společné zemědělské politiky a proto je přirozené, že Evropský účetní dvůr provádí pravidelně kontrolu právě v tomto sektoru. Tak jsme postupovali v roce 2001, kdy jsme pracovali zvláštní zprávu eh, o řešení, eh, pardon, o řízení mléčných kvot. Eh, dále v minulém roce, v roce 2008, jsme publikovali zvláštní zprávu o Eh, zavedení mléčných kvot v deseti nových členských zemích, které se připojily eh, k Evropské unii v roce 2004. Tato zvláštní zpráva vám byla představena panem Chacimarkakisem a měla velice pozitivní odezvu ve vašem výboru. Tehdy jste zemena, my jsme tedy zemena podpořili doporučení pana Kise eh, a také se jednalo o doporučení našeho dvora Eh, šlo o eh, přechodná opatření a do, eh, doprovodná opatření, které je třeba plánovat v regionech, kde převažují drobní producenti mléka. Také jsme hovořili o nutnosti dát producentům, poskytnout jim stabilní rámec a jasné perspektivy, tak abychom je pozbudili k provádění investic, které jsou zásadní pro životaschopnost jejich činnosti. Byl to stejný tým, který prováděl tu kontrolu, stejně jako v roce 2001, ohledně výkonnosti nástrojů v oblasti řízení trhu s mlékem, ovšem tentokrát se to týkalo rozšířené Evropy. Co jsme tedy konstatovali? Srovnáme-li e, výsledky s cíly společné politiky e, v sektoru mléka, e, docházíme k několika konstatacím. Ale také jsme identifikovali v průběhu kontroly rizikové faktory, které třeba zohlednit eh, v procesu liberalizace, která běží. Podívejme se nejprve do minulosti. Eh, konstatovali jsme, že nástroje řízení eh, částečně umožnily dosažení těch různých cílů. Například jsme zaznamenali, že kvóty účinně umožnily poskytnout rámec pro produkci Eh, ovšem na úrovni příliš vysoké na to, než abychom se vyhnuli nadprodukci. Zároveň také třeba upozornit na to, že se dlouhodobě dařilo bránit volatilitě cen, ale eh, ceny pro producenty se neustále snižovaly v reálných eh, cenách, zatímco spotřební ceny ve stejném období rostly. Průměrný příjem producentů mléka tedy se mohl udržet v po těch úplně deset let jedině za cenu neustále zrůstající produkce, rostoucích podpor a také, toho, a také zániku celé řady eh, farem. Shledáváme, že konkurenceschopnost producentů mléka v Evropě na e, světových trzích není příliš dobrá pro ty základní produkty, jako je maslo nebo e, sušené mléko, kde cen, e, světové ceny jsou obvykle nižší. E, naopak máme dobrou konkurenceschopnost u produktů s vysokou přenou hodnotou, jako jsou síry a tak dále. Pokud se podíváme na rizika, Eh, pro budoucnost tohoto sektoru eh, v souvislosti s liberalizací. Tady chceme signalizovat tři hlavní faktory, eh, které by měly být zohledněny z důvodu jejich rozpočtového, hospodářského a společenského dopadu. Jde o nestabilitu trhu a cenovou nestabilitu, které mohou vést k tomu, že znovu mohou vzniknout významné nadbytky. Dále Eh, urychlení restrukturalizace eh, s rizikem stále rostoucí geografické koncentrace produkce do určitých zón a také eh, rušení celé řady mléčných farem v některých nevyhodněných oblastech. Dále otázka konkurenceschopnosti sektoru, který závisí na své schopnosti přizpůsobit se světové poptávce z hlediska ceny, ale zejména z hlediska kvality produktu. Jaká byla naše doporučení? Na základě těchto konstatování a rizik jsme um, sformulovali doporučení, která se týkají především následujících bodů. E, nutný dozor komise nad vývojem trhu, tak abychom zabránili především opětovnému vzniku obrovských přebytků. Dále Eh, sledování eh, procesu cenové tvorby, ať už jde o ceny pro producenty nebo spotřební ceny eh, v mechanickém sektoru při zohlednění váhy přepracovacích podniků, přepracovacích podniků a distribuce. Dále je třeba zavést strategie tak, abychom zabránili dvojímu riziku geografické koncentrace do určitých, do určitých zón a také toho, že jsou rušeni producenti v znevýhodněných zónách, zejména eh, horských. Dále eh, orientace produkce především na uspokojení domácího trhu eh, a na světových trzích orientovat se na produkce s vysokou přenohodnotou, například síry. Tolik tady naše doporučení. Zdá se mi nutné, abychom zabránili nějakým nedorozuměním, signalizovat vašemu výboru, že část 6 poznámky a doporučení pracovního dokumentu Eh, tam jak si přiřazujete našemu účetnímu dvoru názory, které nejsou našimi názory. Eh, v bodě jedna kur, eh, pardon, účetní dvůr nikde ve své zvláštní zprávě nehovoří o tom, že by existoval jeden jiný způsob, jak zajistit rovnováhu trhu, stabilitu cen a tak dále. U bodu dva. Samozřejmě náš Účetní dvůr se nesnaží přispívat ke zmatení, ale naopak osvětlit nestraně tuto diskusi a co je v sázce. U bodu 3. Nikdy jsme neřekli, že mléčné kvoty a podpora eh, v zemědělství by měly být eh, nástrojem, který by měl zohledňovat zájmy z nevýhodněných eh, oblastí. Dále u bodu 5. Účetní dvůr se nemůže připojit bez výhrad k názoru zpravodaje, který doporučuje komisi eh, pokračovat své dobré práci, protože eh, no, nevyňáme se, že by, jak se bylo možné, eh, komise až tak chválit. Samozřejmě, pokud je o světovou konkurenci, světovou soutěž na trzích. Domníváme se, že budoucnost našeho mlékárenského sektoru, eh, pokud je o mezinárodní trhy, může zajistit zejména produkce produktů s vysokopřenou hodnotou. Samozřejmě přísluší výboru a eh, zpravodaji, eh, aby svrchovaně utvořili svůj názor a svou politickou orientaci a vyzvali komisi, aby potom vypracovala příslušné návrhy, aby o nich potom parlament rozhodl. Účetní dvůr se do toho nemůže vněšovat. Já samozřejmě budu vděčen výboru za jakákoliv doporučení a závěr, ke kterým dospěje. Ovšem byl bych vděčen, kdybyste e, se zatím stali jako za svým názorem a nepřisuzovali nám názory, které jsme nikdy nevyškli. E, jsem zde přítomen se svými spolupracovníky. E, mám tady pana Fenesiho, ředitele auditní skupiny pro zemědělské otázky a jsme vám k dispozici pro vaše dotazy. Děkuji za pozornost. Grazie, prendiamo. Děkuji, bereme na vědomí vaše postřehy a předávám slovo panu Šaldemozovi. Děkuji. Tak for det, herr formand. Og også uh, tusind tak til revisionsretten for en meget spændende rapport. Děkuji. Děkuji účetnímu dvoru za ne, eh, tuto zprávu, která je velice zajímavá a užitečná. Eh, samozřejmě, že bych k tomu měl co dodat a samozřejmě chci říct, že má, jsme rádi, že zde dostáváme nástroj, který je pro nás parlamentu nástrojem, ale snad je nástrojem taky pro komisi. Zemědělská politika zde by měly pokračovat reformy až do roku 2013. Já bych ovšem také rád řekl, že tuto zprávu vnímám eh, v prvé řadě jako příspěvek do debaty, jako jakýsi politický rámec nebo příspěvek do té debaty, eh, jak by se měla do budoucna rozvíjet zemědělská politika. Já eh, nesouhlasím tedy s účetním dvorem. Komise samozřejmě musí sledovat trh, sledovat vývoj cen, ale to komise dělá a dělá to docela dobře. Konkrétně, aby se vyjádřil, eh, nevím, nakolik lze tuto zprávu využít v praxi, ale zdá se, že nám připomíná, že ty čtyři cíle, které jsme si stanovili v mléčné politice, jsou de facto protichůdné. Na jedné straně máme vytvářet eh, tržní rovnováhu, stabilní ceny a zajistit eh, přiměřenou životní úroveň zemědělcům. A současně s tím ovšem máme také se postarat o konkurenceschopnost producentů mléka. Ptám se, zda není poněkud obtížné dosahovat všech těchto čtyř cílů na jedno. A to je, myslím, významný příspěvek do debaty. Připravujeme-li velkou reformu zemědělské politiky po roce 13. A já eh, tedy nepíši, nenapsal jsem, že Eh, účetní dvůr tvrdí, že máme zrušit mléčné kvóty. Já pouze připomínám to, že v této oblasti jsme přijali určitá politická rozhodnutí a považuji za velmi důležité, abychom nesměšovali cíle mléčné politiky, nevytvořili tam zmatek přičemž eh, v tom dosahování těchto cílů máme situaci velmi obtížnou. Já myslím, že bychom se měli eh, pobavit o cílech naší mléčné politiky a měli bychom se zejména soustředovat na následky pro zemědělce, zejména v horských oblastech a v oblastech znevýhodněných. Otázka je, zda bychom proto měli využívat eh, zemědělské dotace a nebo spíše prostředky pro rozvoj venkova. A kromě toho si myslím, že je důležité vytvářet možnosti pro to, aby producenti mléka byli schopni prosazovat se na trzích také v budoucnu a aby byli konkurenceschopní. Tady je třeba sledovat nejenom náš vnitřní trh, ale také trh světový. Otázka je, jak eh, v tomto oboru lze nadále také vydělávat. To mimo jiné otázka také úspory daňových prostředků. Závěrem si říct, že je to velmi kvalitní zpráva, že je třeba nadále diskutovat o rozvoji zemědělské politiky ale myslím, že je také důležité, abychom mezi zemědělci nevytvářeli eh, starosti a nejistotu. Eh, pokud bychom chtěli odbourávat kvóty, eh, pak bychom museli samozřejmě liberalizovat tuto politiku, to je jasné, a doporučení účetního dvora podle mého názoru komise již dnes Eh, provádí mm, docela dobře. Takže proto jsem to tak napsal a mm, těším se na další poznámky. Děkuji. Dvě minuty, Lu. Děkuji. Máme eh, tři kolegy, kteří se hlásí o slovo, dvě minuty každý. Prosím, kolegyně. Kolegové, kolegyně, na začátku bych chtěla poděkovat eh, Evropskému četnímu dvoru za velmi důležité problematické oblasti, Eh, které na které ale neodpověděl politicky. Ukázali jste otázky, které opravdu vyvstávají. A na začátek mám také prozbu na nás všechny. My všichni máme zkušenost se svou vlastní zemí, se svou vlastní oblastí, svým okolím a vlastními producenty mléka. A myslím, že je potřeba se trochu přiblížit zemědělské politice abychom pochopili rozdíly jednotlivých regionů a rozdílné výchozí předpoklady. Eh, velice mě zaujal bod nekontrolované centralizaci, centralizace. To jsem také si všimla. A není nutné dodržet, a, že by ta mléčná kvota vedla k té centralizaci. To znamená nekontrolovaná centralizace, a ničení místních eh, provozu schopných závodů. Je zde problém bezpečnosti potravy na jedné straně, ale na druhé straně je zde geografická centralizace a to by mohlo sebou přinést také problémy s zásobováním a se životním prostředím. To znamená spousta otázek, eh, kterými bychom se měli zabývat já znám mnoho regionů, jsou to Jižní Tyroly, nebo Rakousko, nebo můj vlastní region, nebo také v Itálii. A já jsem si všimla, že narušení eh, středně velkých eh, závodů, no producentů, v důsledku čist, eh, toho, že se orientujeme čistě na světový trh, ukazuje také na problém, že v tom rozvoji venková nedáváme dostatek prostředků a měli bychom využít také e, kohezní fond na výstavbu vesnic. Je to zde e, kultura krajiny, opatření vůči proti erozím. A to nemůže udělat nikdo jiný než sami zemědělci. To znamená, my si musíme položit otázky, které se týkají země středně velkých zemědělců a závodů a také zemědělské politiky, aby byla smysluplná. A otázky, které jsem zde četla, jsou smysluplné. Za druhé, považuji za velmi důležité, že účetní dvůr položil otázky k světovému trhu. Podle mě je nezbytně nutné, abychom si zvážili také ve smyslu smysluplného využití prostředků, také pokud je o uvádění produktů na trh, tak abychom byli konkurenceschopní na světovém trhu a nebyli závislí pouze na, na závislí pouze na subvencích a e, vývozech, kteří nám, které nám nakonec nepomohou v konkurenceschopnosti, ale budou trvalým břemenem. Kromě toho ještě postřeh, e, který souvisí s nekontrolovanou centralizací že Světová obchodní organizace vzhledem eh, k velkým výkyvům na trhu s potravinami opět přišla eh, s myšlenkou eh, trvalého uskladnění potravin, tím bychom se měli zabývat, protože zemědělci jsou vystaveni vystaveni těmto výkyvům a samozřejmě nemají takové podmínky jako velké závody. Je to oblast, na kterou bychom se měli zamyslet. A děkuji účetnímu dvoru za to, že se zmínil o těchto problematických oblastech. My o nich musíme velice intenzivně diskutovat. A je otázka, zda bod 1 a 2, e, zda jsem je pochopila správně, protože účetní dvůr nenavrhuje cestu, Um, účetní dvůr nespůsobuje ty problémy, ale jsou to ty problémy, které sami o sobě, které vedou k eh, kontroverzím. Děkuji. Děkuji. Prosím, abyste se eh, omezili na dvě minuty. Pan Hausling. Já vítám tuto zprávu. My jsme o ní krátce hovořili také v zemědělském výboru. Eh, zůstává zde řada otevřených otázek třeba jak by do budoucna měly vypadat řídící instrumenty na mlečném trhu. Závěry, no, co se stane, jestliže nastane nerovnáva na trhu, pokud je tam převis nabídky nad poptávkou, tak to by samozřejmě stálo hodně daňových prostředků. Nebo třeba Eh, podpora exportu, když to promítneme až do roku 2015, tak to eh, myslím, že pokud nebudeme mít tady eh, žádnou regulaci, třeba kvóty, tak to by nám asi příliš neprospělo z hlediska trhu. Čili tady je třeba o tom dále debatovat. Tady možná, že komise má pravdu. A komise možná správně poukazuje na to, že účetní dvůr eh, v roce 2001 se vyjádřil ve smyslu pro liberalizačním. Takže tady eh, se mezi tím změnili názory, teď se na to díváme možná trošku kritičtěji a eh, teď se de facto hovoří o tom, že je třeba také daňových nástrojů k tomu, aby se zabrání vzniku nerovnováhy na trhu. A další otázka, jak se vyrovnat se znevýhodněnými oblastmi. I tady dosud nemáme uspokojivé odpovědi. Čili tady je třeba poskytnout tady daleko jasnější odpovědi. Otázky zůstávají nezodpovězeny, dá se říci. Eh, z této zprávy vyplývá, mně je to také jasné, že liberalizace nesmí sloužit pouze sama sobě. Honorable Vaughan. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že tady dnes před sebou máme dobrou, odvážnou zprávu, zejména pokud je o doporučení zpravodaje. Není pochyb o tom, že Eh, mléčná politika, zemědělská politika jsou vždy předmětem kontroverzí v EU, zvlášť když se navrhují nějaké změny. Já jsem se to, jsem se to sám všiml, když jsem eh, letos byl na ve Francii, kde eh, zemědělci protestovali kvůli politice pro mlékárenství. Ve Velké Británii ovšem farmářům vůbec nevadí, že by kvóty skončily v roce 2015 a také, že by vzrůstala konkurence. Myslím, že se také uvědomují, že ta velká diskuse o společné zemědělské politice eh, nastoupí až při diskusi o novém eh, finančním rámci 2013 až 2020. A proto se domnívám, že eh, ta doporučení, která nám dnes byla předložena, jsou v zásadě správná. Zejména to doporučení, které hovoří o tom, že určitě existuje více než jedna cest, jak řešit sektor mléka. To znamená, existují i jiné Eh, politiky, které je možné používat při řešení problematiky eh, venkova. A to tady dnes nemáme řešit. Když při výhledu do budoucna možná potřebujeme širší diskusy o eh, politice venkova, například jak řešit chudobu na venkově, protože chudoba se netýká pouze příjmů, i když samozřejmě ty jsou důležité, jde také o přístup ke službám, o dopravě, o bydlení a tak dále. Já si myslím, že v této věci potřebujeme do budoucna mnohem širší diskusy. Také, eh, až budeme hovořit eh, o rozpočtu, tak je třeba mít tam eh, vyváženost mezi přímými podporami a rozvojem venkova, mezi těmi pilíři tak o tom se jistě určitě budeme bavit, ale dnes tady se tady e, zabýváme těmito doporučeními. Já si myslím, že v zásadě jsou korektní, jak už jsem řekl, jsou podle mne odvážná, jsou jasná a vítám je jakožto součást naší diskuse, kterou dále ještě povedeme o mlékarenském sektoru a politice zemědělské a politice venkova v budoucnosti. Děkuji. Děkuji a předávám slovo členovi komise, řediteli Bernsteinovi. Děkuji. Um, Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě my rovněž vítáme zprávu účetního dvora, která skýtá další příležitost um, bavit se o vývoji v sektoru mléka. Jak jistě víte, pane předsedo, ta výzva v oblasti mléka v souvislosti s globalizací a liberalizací je, jak se stát konkurenceschopnějšími jak uzavřít tu propast 30% rozdílu mezi našimi cenami a světovými cenami. Zároveň eh, tedy chceme eh, zachovat eh, konkurenceschopnou produkci mléka na venkově i v těch zranitelných oblastech a proto snižujeme ceny, oslabujeme tu mm, sociální bezpečnostní síť a to kompenzujeme Eh, podporou příjmu. Jak víte, v této oblasti distribuujeme 5 miliard eur. Eh, dnes už je to plně odpojedno od produkce, to na jedné straně, ale na druhou stranu je to plně napojeno na podmíněnost eh, cross compliance. Zároveň máme opatření v oblasti rozvoje venkova, tak aby se tento sektor stal konkurenceschopnějším. Také bylo přijato rozhodnutí zrušit v roce 2015 kvóty. Rád bych vám připomněl, že o tomto nástroji se rozhodlo v roce 84 jakožto o něčem dočasném. Myslím si, že tady všichni se shodneme na tom, že na liberalizovaném trhu, který je daleko více integrován do světových trhů, už systém kvót nevyhovuje. A to je také v souhlase s doporučeními EUD z roku 2001. Všichni samozřejmě vědí, že jsme nyní prošli poměrně obtížnou konjunkturální fází v mlékárenském sektoru, která souvisela s hospodářskou finanční krizí. Nejprve byla vysoká poptávka, vysoké ceny v roce 2007, potom poptávka klesla a nastoupily v roce 2008 velmi nízké ceny. Ale rád bych se uvedl, že toto probíhalo v kontextu velmi stabilní produkce mléka. Ta, ten objem byl prakticky stejný e, v obou letech a dokonce byl o 4% pod Eh, objemem kvót. To znamená, kvóty v této věci nesehrály až tak důležitou roli. Eh, byl, byl to především pokles poptávky, který zase hrál roli. A pak se tady rozhodlo o zahání intervencí z té záchranné sítě, což fungovalo dobře. My jsme odkoupili eh, množství másla a otočeného sušeného mléka a zároveň jsme změnili fungování eh, exportních subvencí. Eh, ceny se stabilizují zhruba na úrovni eh, té aktivace té záchranné sítě. Kromě toho Zároveň jsme vykoupili 1 až 2 mléka, takže vzhledem k těmto vývojům a sezónním výkyvům ceny za máslo a otočené sušené mléko jsou dnes cirka na 125%, to znamená o čtvrtinu nad intervenčními cenami a to se také promítá do cen pro výrobce mléka, které také rostou. Takže já si myslím, že už se dostáváme z té situace velmi nízkých cen. I když ty ceny jsou stále ještě o 20% níže, než tomu bylo eh, v době těch vysokých cen v loňském roce. Když jsme procházeli eh, tou obtížnou konjunkturální fázi, eh, objevila se zpráva účetního dvora, byly kladeny otázky, eh, do jaké míry pokračovat v té nastolené politice. Otázky jako zda bychom se měli více zaměřit na vnitřní trh nebo na vnější trhy. Ta zpráva samozřejmě také poukazuje více na nevýhody než výhody zrušení kvót. A v tomto smyslu je to také doporučení, kdy komise žádána, aby monitorovala to e, tak, abychom tedy zabránili tomu, že by liberalizace vedla k nadprodukci. Což je formulace, která by mohla se vést k dozoru institucí nad množstvím výroby a to bychom se, objemy výroby a to bychom se zase přiblížili kvótám. Takže možná z toho vzniká určité zmatení, určité diskuse o této věci. Uh, my eh, vítáme zprávu Evropského účetního dvora a ještě více vítáme zprávu paní Šaldemelze, eh, která apeluje na komisi v bodě 2, abychom pokračovali eh, v implementaci politického rozhodnutí, tak abychom zabránili jakýmkoliv zmatkům. Dovolte také, pane předsedo, abych ujistil parlament a rovněž účetní dvůr, že komise činí maximum a proaktivně se zabývá možnostmi, jak doprovodit tato již učiněná eh, rozhodnutí dalšími opatřeními. Samozřejmě pokračujeme v tržních opatřeních, posílili jsme Posílila se restrukturalizace eh, v rámci plánu obnovy ekonomiky, jak víte, zavedli jsme také skupinu na vysoké úrovni, pro diskuse s členskými zeměmi, zejména na tom, jak bojovat proti extrémní cenové nestabilitě. To souvisí se smluvními vztahy ve výrobním řetězci, zejména mezi výrobci a zpracovateli. Také se to týká e, vyjednávací pozice, e, také těch drobných zemědělců. E, jde tady i o transparenci, inovace, kvalitativní otázky, jako je značení a samozřejmě také o budoucnost tržních opatření a o to, do jaké míry instrumenty jako futures které pokrývají cenové riziko, eh, mohou být eh, používány. Skupina na vysoké úrovni eh, pracuje velmi intenzivně. Další schůzka proběhne 8. prosince, další 12. ledna a nyní vlastně se scházíme každé tři týdny a doufáme, že zprávu budeme mít připravenou v červnu 2010. Rád bych také uvedl, že 26. března pořádáme konferenci, na které všechny zainteresované strany budou mít moci zúčastnit se této nesmírně důležité debaty. Děkuji. Děkuji, přejdeme k bodu číslo 11, pořadu jednání. Je to zvláštní zpráva Evropského účetního dvora číslo 10 2009. Informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů. Předávám slovo členu Evropského účetního dvora Juliu Molnárovi. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Než velice stručně eh, budu prezentovat tuto zprávu, dovolte, abych poděkoval panu Fielnerovi za jeho pracovní dokument, který velice jasně eh, schrnuje eh, výstupy z naší zvláštní zprávy a její doporučení. Ta doporučení vašeho zpravodaje jsou založena na velice přesném pochopení naší kontroly a jejich výsledků. Já proto nebudu příliš zabíhat do podrobností, které máte již obsažené v pracovním dokumentu pana Filnera, ale omezím se na to, že připomenu hlavní sdělení naší zprávy. Jak víte, Evropská unie provádí a spolufinancuje eh, akce v oblasti podpory zemědělských výrobků od začátku 80. let minulého století. A především může také Eh, jednat v oblasti eh, propagace výrobků a kontaktu s veřejností, propagace tedy eh, produktu EU, například pokud je oblast kvality, hygieny, potravinové bezpečnosti či nezávadnosti, nebo také dodržování norem v oblasti životního prostředí. Vzhledem k tomu, že tyto informační eh, kampaně jsou jaksi v té zelené skřínce jednání s VHO, eh, nebo v té zelené eh, krabici, je Green Box, je pravděpodobné, že tato jednání se budou dále rozvíjet. Komise se nyní zabývá režimem, který by mohl přispět k výraznému posílení rozpočtu na informační a propagační kampaně. A v této souvislosti se účetní dvůr zabýval efektivností těchto, těchto informačních a propagačních opatření a řádností výdajů. Tyto, tato kontrola proběhla na pracovištích komise a ve třech členských zemích mezi eh, největšími příjemci těchto opatření. Eh, v jediné zprávě eh, Evropský účetní dvůr učinil čtyři hlavní konstatování a doporučení. A jsou to za prvé komise před několika lety začala zlepšovat řízení a kontrolu těchto výdajů na informační a propagační eh, propagačních opatření a podpory zemědělských produktů. Eh, to již přineslo pozitivní výsledky v některých oblastech. Eh, je třeba ještě dále potvrdit a prohloubit. Za druhé, ten eh, aktuální systém neumožňuje měřit efektivitu této politiky. Její dopady, i když jsou pravděpodobně pozitivní, jsou dnes jen obtížně kvantifikovatelné. Je třeba samozřejmě eh, zajistit eh, soulad mezi cíly a rozpočty a proto je třeba ty cíle dále upřesnit a nastavit vhodné indikátory dosávání výsledků. Je třeba také zavést konzultace se zainteresovanými stranami, tak abychom eh, definovali globální strategii a lépe zajistili doplňkovost, komplementaritu s jinými eh, propagačními eh, opatřeními. Dále komise začala být selektivnější ve výběru spolufinancovaných programů. Jsou tam potřebné následné kroky, zejména v té oblasti informování a musí tam být nějaké měřitelné dopady. Členské země také postupy selektivně. Dále, pokud je o řádnost výdajů, je třeba se zaměřit především na kontrolu, eh, omezenou kontrolu vybraný, vybraných eh, prováděcích orgánů, které sehrávají klíčovou roli. Eh, následná kontrola výdajů ze strany komise byla zlepšena, ale jsou zde stále velké slabiny v těch kontrolách v některých členských zemích. Eh, proto je třeba eh, to sledovat, monitorovat, tak aby eh, se nedostatky odstraňovaly rychleji a urychleně. Tolik tedy naše klíčová sdělení. Ehm, není vyloučeno, že úvahy a diskuse, která nyní pěší na komisi, vyústí v návrh výrazného posílení rozpočtu na informační a propagační opatření. V této souvislosti je tedy doporučení, které se týká zlepšení ehm, výkonnosti systému řízení, ehm, má obrovský význam. Děkuji za pozornost. Děkuji a předávám slovo zpravodaji panu Fjellnerovi. Fantastiskt. Tack så mycket ordförande. Tack alla kollegor. Eh, jag inser att jag måste fatta mig. Eh, to je skvělé, děkuji vám, pane předsedo. Eh, ano, samozřejmě musím být stručný, páč času už opravdu nezbývá. Já bych začal tím, že řeknu, že když jsem přijal tuto úlohu, měl jsem takovou představu o tom, jak ten systém funguje. Byla to velmi politická představa. A e, určitě e, tady jsem chtěl tak nějak spochybnit e, tu myšlenku tím, že bereme peníze daňovým poplatníkům a pak za to poplatíme reklamu, aby si co si nakupovali třeba takové ty reklamy na španělské pomeranče nebo holandské tulipány a to skutečně Eh, rozpoutává takové různé eh, války a podporuje to euroskepticismus. Ale eh, o to tady nejde, tady jde o to, jestli to funguje, jestli to dosahuje cílu a jestli to, co máme, je správně řízeno. Já myslím, že my bychom měli možná debatovat o celé politice, o tom, zda má význam, je vhodná nebo není. Myslím, že to je důležité, poněvadž vynakládáme na to spoustu peněz. Za posledních deset let se objem těch prostředků více než zdvojnásobil. Také množství projektů se více jak zdvojnásobilo. Já jsem velice rád, že kontrola a zpráva ze strany komise je lepší, než byla. A teď je třeba, aby se do toho trendu více zapojily také členské země. Já eh, vím, že komise měla dříve problémy eh, s vynakládáním těchto prostředků v Itálii a ve Španělsku, ale situace doznala nápravy a myslím, že to bude pokračovat eh, v lepším duchu. Nyní, pokud bychom chtěli více pochopit to, jestli se podaří dosávat cílů příslušné politiky, tak myslím, že je důležité, aby nám účetní dvůr vyjasnil, co jsou vlastně tyto cíle. Eh, těžko se podle něčeho poměřovat, když nevíme přesně podle čeho. Eh, další věc. Eh, je třeba zajistit to, aby objem rozpočtu odpovídal rozsahu ambicí. Jak říká moje maminka, to je prostě všechno získáš nebo všechno ztratíš jestliže se eh, jestliže k tomu přistupujeme tak nějak ze široka, tak potom má skutečně může mezi prsty uniknout úplně všechno. A také Evropský parlament má tady svoje nesplněné úkoly. My musíme zajistit, aby ten rozpočet byl co do velikosti přiměřený ambicím nebo eh, taková ta otázka těch chytrých inteligentních kritérií, to já si myslím, že to patří také důležitým věcem. Eh, já mám tedy v neposlední řadě ještě možná takovou otázku. Eh, některé země tohoto využívají hodně tohoto nástroje. Itálie, Francie, Španělsko a ještě pár dalších ten eh, de facto, eh, ti de facto využívají až 75% eh, celého toho rozpočtu a mě není jasné proč. Ano, samozřejmě konkurenceschopnost musí být, tak v tom případě jim se daří dobře, ale jak je možné, že tak velká část těchto opatření se využívá pouze v několika málo zemích? To bych rád pochopil. Děkuji. Grazie. Un minuto. Un minuto. Děkuji, máte minutu pan Šeldemoze a potom závěrem komise. Tak, já skal nok gøre det kort. Jeg vil bare sige, at jeg øh, støtter øh, Já jsem chtěla pouze říci, že podporuji zpravodaje v jeho postřezích eh, k této zprávě. Nicméně se domnívám, že je zde jeden velký problém. A sice to, že nemůžeme jistě říci, zda hm, celé to nařízení, tento řád bude fungovat protože nemůžeme změřit ten účinek. A to je právě otázka, zda vůbec eh, to takto máme mít. Bez ohledu na to, že se to celé zdvojnásobilo. Ale potřebujeme vůbec takovéto nařízení, jinak to podporuji. Děkuji. A závěrem zástupce komise, pan Otáty. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych rovněž rád poděkoval účetnímu dvoru za dosti pozitivní zprávu ohledně této propagační informační politiky a chci také poděkovat vašemu zpravodaji panu Fielnerovi. Mohl bych hovořit velmi stručně, protože všechna doporučení, které sformuloval EUD a pan Filner, se vlastně již provádí v nové propagační politice. Je pravda, že rozpočet se zdvojnásobil, ale přešli jsme z 23 na 50 milionů eur, to znamená, stále ještě to eh, je poměrně omezený objem. Eh, od vydání zprávy EUD a pracovního dokumentu z našeho výboru jsme učinili toto. Snažíme se ještě rigorozněji, ještě přísněji vybírat programy s tím, že eh, klademe důraz na ty aspekty, které vypíchl EUD a váš pravodaj. Eh, tedy eh, předběžná studie situace na trhu a studie dopadu, dále jasné inteligentní cíle, dále cíle napojené na ty akce, cíle musí být realistické, detailní, a co nejdůležitější, metoda vyhodnocování, která nám umožňuje eh, každý let provést hodnocení a měřit dopad našich propagačních aktivit. Pokud v tom navrhovaném programu chybí eh, návrh, jak bude hodnocen, tak eh, jej zamítáme. Evropa má tak trošku pověst, že zamítá všechny propagační pod- programy. Ono totiž 60% eh, žádostí skutečně je zamítnuto, protože tam nejsou splněny základní eh, předpoklady a neumožňuje nám to tedy ospravedlnit eh, potom každé vynaložené euro. Pokud je o budoucí strategii, tak komise se nad ní momentálně zamýšlí. Zatím vám nemohu k tomu říct žádné aktuality, protože ono se to mění ze dne na den. Ehm, je pravděpodobné, že rozpočet na tuto věc se navýší, jak eh, uváděl zástupce EUD, a hovoří se o několika možných scénářích, eh, které eh, ovšem ne všechny by vyústily právě v takovéto navýšení. Děkuji za pozornost. Grazie. Ci aggiorniamo. Děkuji. Odpoledne v pondělí 25. ledna bude další zasedání našeho výboru. Děkuji.